Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych znovu zahájit naše meziparlamentní setkání. Myslím, že jsme se všichni posilnili a bylo nám také docela teplo. Nyní máme však na programu téma zelená ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje a odstranění chudoby. Chtěl bych je srdečně přivítat tu osobu, která má tyto cíle ve své kompetenci v rámci eh, komise a má na starosti také jednotný postup eh, Evropské unie na eh, konferenci v Rio. Srdečně vás vítám ve výboru pro životní prostředí eh, na tomto meziparlamentním setkání výboru. Děkuji za to, že jste přišel. Nebudu dlouho zdržovat. Dám vám, pane komisaři, hned slovo na úvodní projev a pak budeme postupovat jako dnes dopoledne. Každý účastník má k dispozici dvě minuty pro svůj příspěvek a vyslechneme si vždy dva národní eh, poslance a jednoho europoslance. Prosím, máte slovo. Dear thank you. Děkuji, Matiasi, vážení europoslanci, eh, vážení poslanci národních parlamentů. Na úvod eh, vás os, vám oznámím, jaký je vývoj příprav eh, summitu Rio plus 20. Jsem eh, obzvláště potěšen, že k vám můžu dnes mluvit, protože se domnívám, že eh, úloha poslanců před Riem je velice důležitá, ale vaše role po summitu v Riu bude ještě důležitější. Budeme doufat, že vlády se zaváží zavážou k smysluplným závazkům v červnu, ale vy jste ti, kterým bude vláda skládat účty. A věřím, že zajistíte, aby na ty závazky se nezapomnělo do, roku, do summitu Rio plus 40. Zbývá nám asi tři měsíce a ještě nám zbývá mnoho udělat. Zatímco mluvíme, probíhají neformální schůze v New Yorku, které eh, připravují konferenci. Myslím si, eh, že jste dobře informováni o dosavadním průběhu. Eh, pokud, pokud jde o předběžný výsledný dokument OSN z ledna, tak se zapracovávají připomínky, včetně připomínek Evropské unie. Reakce ostatních na e, předběžný dokument jsou často i kritické a a plyne z nich, že nás čekají těžká vyjednávání. Minulý týden jsem byl osobně v Rio de Janeiro a e, za pár minut e, vám přednesu svůj názor na pokrok příprav a některé možné scénáře. Ale nejdřív bych rád vysvětlil, zejména národním poslancům, jak se vyvíjí naše evropská pozice a také, jak komise vyvíjí svůj vlastní přístup k zelené ekonomice uvnitř Evropy. V Evropě není koncept zelené ekonomiky ničím novým. Když jsem eh, stál eh, před dvěma lety eh, v tomto parlamentu, tak jsem jmenoval zelenou ekonomiku jako jeden ze tří pilířů své legislativy. Ale tehdy jsem tomu neříkal zelená ekonomika, ale e, úspornost nakládání se zdroji. A během těch dvou e, let jsme učinili z, ze zdrojové úspornosti e, jednu z vlajkových iniciativ strategie Evropy 2020. Pokud chcete vidět, vědět, vědět, jak komise vnímá zelenou ekonomiku, eh, měli byste si přečíst eh, tuto vlajkovou iniciativu anebo cestovní mapu k eh, zdrojové úspornosti přijatou loni v září. Ta je dostupná ve všech oficiálních úředních jazycích. Zastřešujícím cílem našich politi- politik úspornosti je odpojit je od ekonomického růstu to samozřejmě žádá víc než legislativní přístup. Žádá to změny v našem chování, v chování eh, producentů i spotřebitelů. A to si zase žádá širší přístup eh, mnoha různých politik a především soukromého sektoru. Většina kompetencí je v rukou národních vlád. A proto Proto ve strategii Evropa 2020 a e, reformním programům jsou obsaženy velice důležité e, prvky této strategie. E, rád bych vyzval členy národních parlamentů, aby pozorně sledovali počínání svých vlád, pokud jde o to, jak budou reagovat na roční průzkum růstu vypracovaný komisí. Například pro rok 2012 jsme usilovali o odstranění eh, dotací, které eh, ničí životní prostředí. Cestovní mapa komise je možná evropským eh, přístupem, ale ten problém je globální. Globální megatrendy činí z růstu zdrojů nutnost. pro země bohaté na zdroje i pro země chudé na zdroje. Víme, že, sdíl, že, se dělí, že se budeme dělit o naši malou planetu s 9 miliardami lidí do roku 2050. Navíc se předvídá, že budou že do roku 2030 přibudou 3 miliardy eh, spotřebitelů ze střední třídy. To jsou dobré zprávy pro ty 3 miliardy lidí, kterým se zvedne životní úroveň a také dobré zprávy pro, eh, pro podniky, které budou vzkvétat na základě toho, že budou uspokojovat jejich potřeby. Jenže tyto eh, potřeby, tato poptávka bude, bude velká zátěž pro zdroje a to bude nejvíce omezující faktor pro naši schopnost eh, růst a poskytovat vysoké životní standardy. Budeme potřebovat třikrát více zdrojů. 140 eh, miliard tun ročně do roku 2050. Poptávka po Eh, potravinách se patrně zvýší o 70%. Nicméně už dnes 60% našeho eh, ekosystému eh, je ničeno. Bez úspornosti budeme potřebovat o 40% více vody, než máme k dispozici do roku 2030. Ta měřítka nárůstu spotřeby Eh, bude sto, budou 100 tisíckrát větší než v době eh, rané industrializace v Evropě. Dnešní populace Číny je eh, stokrát větší než populace Spojeného království v době průmyslové revoluce a Čína dosáhne za deset let takového úrovně růstu, který trval Velké Británii sto let. Takže tady mluvíme o opravdovém zdrojovém šoku, který bude tisíckrát eh, silnější. A to mluvím jenom o Číně. Nedostatek zdrojů a tlak, který na ně bude vyvíjet spotřeba té masivní střední třídy, bude omezením růstu eh, pro nás všechny. Země ve všech eh, fázích rozvoje se na to budou muset připravit. Bohužel tato zpráva e, není příliš dobře chápaná e, u našich vyjednávacích partnerů. A v příštích měsících bude naším hlavním úkolem vysvětlit jim tuto logiku a překonat e, automatický předpoklad, že za celým konceptem zelené ekonomiky je něco skrytého a sobeckého. Slyšel jsem už celou řadu různých konspiračních teorií, o tom, že jde o e, pokus bohatých zemí omezit růst v e, zbytku světa anebo zavedení jakéhosi zeleného protekcionismu. Dalším takovým mýtem, který musíme, se kterým se musíme vypořádat, je že e, zaměření na zelenou ekonomiku konkuruje ostatním pilířům udržitelného rozvoje. Já jsem přesvědčen o tom, že inkluzivní zelená ekonomika musí být jedním z hlavních nástrojů k dosažení udržitelného rozvoje. A to nejen, na svět, nejen v Evropě, ale na celém světě. A když říkám udržitelný rozvoj, tak myslím sociální, e, ekonomický i ekologický pilíř. Velice bych ocenil vaši e, pomoc při předávání této zprávy, kdykoliv k tomu bude příležitost. A na vašich schůzích v Riu s dalšími kolegy. Nyní bych se soustředil na eh, pozici EU eh, před eh, Riem. Na začátku tohoto měsíce naši hlavy států v Evropské radě přijali jasný závěr, že bychom měli pracovat směrem k jasným operačním cílům a konkrétním akcím, na národní i mezinárodní úrovni e, v, souhlas, v odsouhlaseném časovém rámci. To dalo pevný mandát ministrům životního prostředí před deseti dny, kteří identifikovali oblasti, e, kde bychom měli definovat tyto cíle. Pozvali komisi, aby Eh, předkládala návrhy v pěti zásadních eh, oblastech. Můžete jim říkat pilíře života. Udržitelná energetika, voda, zejména úspornost vodohospodářství, ničení půdy a ekosystému, mořské životní prostředí a oceány, a potom eh, horizontální aspekt, který, který se týká všech těch čtyřech předchozích, a to je úspornost zdrojů, zejména správné nakládání s odpadem. Zároveň jasně prohlásili, že toto všechno je třeba vnímat v kontextu příspěvku zelené ekonomiky k udržitelnému rozvoji a vymícení chudoby. Tyto závěry budou naším hlavním nástrojem v příštích měsících. Nyní eh, vyvíjíme operační cíle, a přístupy zaměřené na akce v těch pěti eh, hlavních oblastech, které vytyčili ministři životního prostředí. Samozřejmě musíme mít na paměti eh, priority našich vyjednavacích partnerů ale budeme argumentovat, že pokryjeme-li těchto pět pilířů, tak pokryjeme většinu eh, lidských aktivit a potřeb. Od udržitelného zemědělství až po udržitelná města a od bezpečnosti eh, potravin až po vymícení chudoby. Je například jasné, že energetika, eh, voda, půda a tak dále je důležitá pro vymícení chudoby, protože na nich závisí životy dvou miliard lidí na ekosystémech, jako jsou lesy nebo e, travnaté pláně a je potřeba zavést opatření proti jejich ničení. Nicméně, pokud chcete, e, abych poskytl další vysvětlení e, tohoto konceptu, tak jsem připraven zabíhat do dalších podrobností později. Teď bych chtěl ještě podtrhnout jeden aspekt. Rio plus 20 je globální konference a ne všichni partneři samozřejmě souhlasí s ambicemi Evropské unie. Pracujeme tvrdě na tom, abychom se dos, dopracovali k ambicioznímu výsledku, o kterém se domníváme, že si ho zasloužíme, ale to samozřejmě není zaručeno. Jak to bude zapadat do konceptu eh, cílů udržitelného rozvoje? Jak víte, cíle udržitelného rozvoje, takzvané SDG, SDG, byly eh, vzneseny Kolumbií a Guatemalou před pár měsíci a získávají mezinárodní podporu, eh, v neposlední řadě u Brazílie. Chtěl bych tedy eh, vznes tři připomínky o tom, jak je třeba je rozvíjet. Za prvé měli by poskytovat zastřešující rámec pro období po roce 2015 a měli by, měli by pokrývat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje a e, celostním přístupem a koherentním e, navazovat na agendu 21 a na akční plán z Johannesburgu, aby zajistili jakousi optimální směs e, opatření, které povedou k trvalým řešením. Za druhé, měly by být plně v souladu s jakýmikoliv cíly zelené ekonomiky. A konečně musí být koordinovány a musí být v souladu s s eh, rozvojovými cíly tisíciletí a neměli by odvádět, neměli by odvádět naše úsilí od dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015. Takže jestli je tu jedna eh, odlišnost mezi MDG a SDG, tak je to ta, že eh, MDG rozvojové cíle tisíciletí byly převážně pro rozvojové země, zatímco rozvojové cíle, cíle pro udržitelný rozvoj se týkají všech zemí. Pokud jde o spolupráci s dalšími zeměmi, tak hodnotíme pozice ostatních, počínaje eh, Brazílií a okolním latinskoamerickým regionem a zjišťujeme, jak, jaké společné jmenovatele můžeme najít. Pozice klíčových hráčů ze všech kontinentů eh, je potřeba dobře chápat. Cílem Evropské unie, bude-li to možné, by mělo být eh, postupně otevřít jakousi multipolární vyjednávací eh, debatu, kde můžeme hledat společné zájmy a hledat konvergence v oblasti různých témat, regionů a zemí. Pokusíme se navázat na nedávný eh, pokrok, kterého jsme dosáhli v Nagoje a v Durbanu a usilovat o otevřenější proces. Už víme, že některé země eh, v některých zemích vyvolává zelená ekonomika značné znepokojení. Tyto země se bojí eh, rizika eh, zeleného protekcionismu, obchodních bariér a zneužívání přírodních zdrojů, zejména ekosystému a biodiverzity. Co je však povzbuzující, to je pochopení mezi Africkou unii a Evropskou unii eh, v oblasti zelené ekonomiky. To je povzbudivé zejména proto, že většina nejzranitelnějších eh, zemí světa se nachází v této oblasti. Diskutoval jsem s nimi v Keni eh, během konference UNEP v Nairobi a ti říkají něco jako, že to je jejich strategie přežití. To znamená, že mají eh, pochopení, roz, rozumějí problematice. Dále také panují značná znepokojení z mobilizace zdrojů eh, na přechod k zelené ekonomice v rozvojových zemích s tím je potřeba se vypořádat eh, vhodně a eh, konkrétně. To bude jedno téma, které si vyžádá značné úsilí, protože konvergence na globální scéně, zejména eh, ve skupině G77 a v Číně, to si žádá, aby Evropská unie se nadále snažila komunikovat s našimi partnery a zainteresovanými stranami v období před summitem v Riu. Samozřejmě už jsem absolvoval několik bilaterálních schůzek s klíčovými ministry eh, v New Yorku, anebo například v únoru s radou eh, UNEP. A jak, říka, jak jsem říkal, minulý týden jsem navštívil Brazílii a nyní vstupujeme do druhé fáze, kdy chceme přednést eh, důležitým zemím jasné politické poselství. Zároveň si dáme záležet na tom, aby Evropská unie byla pozorným posluchačem, který je schopný pozitivně reagovat a přizpůsobit se což je podmínka pro to, abychom dosáhli společného úspěchu. Chtěl bych zdůraznit důležitost účasti podniků a občanské společnosti v RIU a také v období po RIU. Debata o zelené ekonomice, která se bude konat v Riu, zapojuje soukromý sektor velice přímo a poskytuje příležitost k vytvoření prosperity a e, pracovních e, míst e, i transferu technologií. To je další důležitý důvod, proč musíme mít jasné cíle, které musíme v RIU odsouhlasit. Tím dáme jasný signál soukromému sektoru který, který je pomůže řídit, který jim pomůže nasměrovat budoucí investice správným směrem. Pokud jde o občanskou společnost, Evropská unie bude usilovat o e, striktnější e, provádění zásady e, přístupu k informací, účasti veřejnosti a přístupu ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí. Mobilizace občanské společnosti je také důležitá, abychom zajistili, že sociální dimenze udržitelného rozvoje e, nezůstane stranou. Nicméně jsme také slyšeli, že skupiny občanské společnosti a možná i některé parlamenty rozvojových zemích e, jsou znepokojené zelenou ekonomikou. Může to být konkrétně případ Brazílie a obecně latinskoamerických zemí. Proto má Evropský parlament příležitost spolu s národními parlamenty a dalšími institucemi, jako je Evropský hospodářský a sociální výbor nebo výbor regionu, vysvětlit svým protějškům, že rozvoj zelené ekonomiky je naším společným zájmem. Dámy a pánové, vážení poslanci, naše společné poselství by mělo znít, že názor Evropské unie na zelenou ekonomiku pamatuje i na sociální začlenění a ekologické aspekty a že je příležitostí pro všechny země ve všech eh, stádiích rozvoje. Máme eh, pozitivní eh, agendu, kterou chceme prosazovat a zelená ekonomika musí být nástrojem k dosažení udržitelného rozvoje ve všech jeho dimenzích a může dosáhnout vymícení chudoby v nejnižších patrech a také zabezpečení dodávky potravin. Rio v roce 1992 bylo plné optimismu a bylo plné e, připravenosti e, k tomu, abychom učinili svět lepším místem. Rio 2012 e, už nebude moci ignorovat těžkou ekonomickou krizi, která je všude kolem nás, ale také nebudeme moci ignorovat některé nové, no, některá nová fakta, která plynou z našeho lepšího porozumění mnoha výzvám. To jsou výzvy, které jsou nám všem společné a které by nás měly v Riu semknout. A i když bude optimismu méně, na kterém budeme moci stavět, tak tu je a vždycky bude ještě naléhavější potřeba učinit svět lepším místem pro všechny. Nemůžeme si zkrátka dovolit, aby nám tato příležitost unikla. Děkuji za pozornost. Vielen, vielen Dank. Srdečně vám děkuji, Janeši Potočníku. Dnes jsme se zde všichni sešli proto, aby se věta byl zlepšen, aby všichni, nehledě na místo, kde žijí, mohli žít lépe. Proto zde máme kolegyně a kolegy z 20 členských států a mám zde také již celý seznam eh, zájemců o slovo. Kolegům z národních parlamentů eh, ještě jednou sdělím, že pokud chcete hovořit, vyplňte prosím příslušnou kartičku, eh, která bude eh, odebrána a poslanci Evropského parlamentu prostě zvednou ruku, chtějí-li se vyjádřit. Nyní se hlásí zástupce z Malty, kolega Rinkard, prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já se eh, soustředím na zelenou ekonomiku. Jestliže si jestliže se chceme vyhnout stejnému výsledku jako u vyjednávání o změnách klimatu a jestli chceme dosáhnout hmatatelných výsledků, tak nejenom musíme vypracovat plány zelené ekonomiky, ale také musíme mít praktickou a trvalou cestovní mapu, která by se týkala regionálních e, a multilaterálních e, úrovní. Musíme se zejména zaměřit na to, jak odpovídat na lokální potřeby a ne radit ostatním, co mají dělat a jak to dělat nejlépe. Už tady nejde o volbu mezi zelenou ekonomiku a e, čistou planetou. Jde o obojí. E, zele, zelená ekonomika a růst jdou ruku v ruce. A i soukromý sektor má klíčovou úlohu. Ale my nepotřebujeme deklarace úmyslů, ale uh, implementovatelná politická opatření k dosažení těchto cílů. Proto e, opravdu chceme, aby přechod na zelenou ekonomiku uspěl. K tomu potřebujeme e, stabilní e, indikátory, které budou měřit data efektivně a budou ukazatelem pokroku, kterého chceme dosáhnout. Podle mého názoru tady není žádný všeobecný předpis, nějaký recept na implementaci zelené ekonomiky. Zelený růst se bude muset přizpůsobit na míru jednotlivým zemím, ale zároveň existují určité základní zásady a společné platformy, které podle mého názoru eh, bychom, na, na kterých bychom se měli všichni shodnout bez ohledu na eh, rozdíly v názorech jednotlivých zemí a regionů. Závěrem podle mě je, že musíme schrnout a zjednodušit a vysvětlit široké veřejnosti eh, hlavní témata kterými se zabývá takzvaný vysoký panel OSN pro globální udržitelnost. Podle mě e, nemůže být dosažen, ne, nemůžeme očekávat e, od nich žádný e, závazek. Poslední poznámku. Bez dobrého vládnutí bude udržitelný rozvoj, včetně zelené ekonomiky, neúspěšný. A to na všech úrovních. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem eh, na mém seznamu je pan Kinter z Rumunska a <clears throat> potom bude zástupce PP. Pane Kinter, máte slovo. Ah. Mulțumesc, domnule președinte, stimați Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chtěl bych využít této přitosti proto, abych pozdravil všechny za naše kolegy eh, z národních parlamentů a z Evropského parlamentu proto, abych jim popřál hodně úspěchů. Postup vyjednávání před konferencí v Riu je postup velmi obtížný, jak již bylo řečeno. Rumunsko má dost smutné zkušenosti ohledně vyjednávání také na evropské úrovni. Rumunsko je velmi otevřenou zemí. Je to otevřená země pro kooperaci eh, a eh, nechrání ani svou eh, národní ekonomiku. Přesto však jedna politická strana eh, si eh, se rozhodla blokovat eh, vstup Rumunska do šengenského prostoru. Mm, doufáme však, že se to zlepší. Předběžný návrh eh, výsledného dokumentu by mohl být ještě zlepšen, pokud budeme vycházet ze zkušeností výboru pro udržitelný rozvoj. 19. zasedání eh, výboru OSN pro udržitelný rozvoj v květnu minulého roku za předsednictví Rumunska bylo rozšířeno dalšími zástupci světa o eh, další příspěvky důležité pro konferenci v RIA ohledně tedy udržitelného rozvoje a programů, eh, které by umožnily eh, vytvořit zelené hospodářství. Závěrečný dokument však neobsahuje pozměňovací návrh, který hovoří o právu na sebeurčení eh, národů. Eh, ohledně cílů eh, udržitelného rozvoje zde by bylo možné dosáhnout pokroku pouze, bude-li vše doprovázeno zeleným hospodářstvím, které pomáhá bojovat proti chudobě cíle by měly být univerzální, měly by být snadno vysvětlitelné a neměly by se dotýkat cílů eh, eh, milénia. Ohledně samitu Rio plus 20, eh, tam by tyto cíle měly být součástí eh, rozvojových plánů po roce 2020. To znamená, že eh, cíle milénia by měla být, měla být takto doplňována. Rumunsko tedy bude pod podporovat především dva návrhy ve výsledném dokumentu. E, jsou to dokumenty, které podporuje především stanovisko našeho ministerstva pro životní prostřední, Jde e, o rozvoj, udržitelný rozvoj venkova jako model do budoucnosti, kde se navrhuje vytvářet udržitelný zemědělský prostor a subjekty za zachování národních specifik. Dále jde také o poznání významu eh, vesmírné eh, techn- vesmírných technologií tak by bylo možné, aby decizní sféry eh, znali, seznámili se a prosazovali nejnovější technologie v této oblasti na základě také rozvoje jednotlivých regionů. Děkuji. Dále následuje Gerben Gebrandy, vedoucí delegace Evropského parlamentu na summit v Riu. Děkuji vám, pane předsedo. My všichni známe výrobce automobilů BMW a e, víme, když eh, se tedy rozsvítí světla a eh, objeví se ten levý pruh. Eh, BMW je známe rychlými auty, lidé ho rádi kupují, protože mají rádi tu velkou akceleraci, ale podívejte se na reklamy. BMW nehovoří o rychlosti nebo o zrychlení nebo o velikosti automobilu, ale hovoří o emisích CO2 a o spotřebě pohoných hmot. Pro mě je to velice dobrý příklad průmyslové revoluce, kterou v současnosti zažíváme. Zelený růst, zelená ekonomika, to není něco, co rozvíjíme v politice. To se odehrává, jak tu dnes sedíme a hovoříme prostor bude udržitelný, ať chceme či nechceme. Taková je ekonomická realita a proto se domnívám, že pro nás, Evropany, je nesmírně důležité, abychom e, obhájili svou konkurenceschopnost, že naše výroba musí být udržitelnější a když půjdeme spíš na globální úroveň, znamená to, že na tato fakta musíme připravovat svět. Pan komisař Potočník hovořil o explozi cen surovin a to je hnací silou v ekonomice. A to by byla pro mě určitá výzva v Riu. Máme přesvědčit rozvojové země, že zelený růst není něco, co prosazujeme jako západní svět, ale že to je nejlepší způsob dalšího rozvoje pro ně že to bude nejúspěšnější růst, eh, který zažijeme, tedy zelený růst. A když hovoříme o výsledku konference Rio plus 20, potom se domnívám, že pokud se nám podaří přesvědčit rozvojové země o těchto argumentech, potom eh, se podaří uzavřít písemné dohody. Když tedy eh, hovoříme o zelené ekonomice, to je pro mě to nejdůležitější téma do Rio. Já eh, vnímám dnešní jednání s eh, velmi pozitivními dojmy a domnívám se, že uvažujeme stejným směrem. My, členové Evropského eh, parlamentu i národních parlamentů a byla by škoda, kdybychom opustili naše jednání bez pocitu, že neuděláme něco s společného. Existuje nástroj, je to eh, NetGlobe, eh, setká se příští týden eh, v Rio a Ehm, se snažím vás přesvědčit o tom, že je, má smysl se eh, zúčastnit této globální sítě zákonodárců, která se zabývá životním prostředím a tak to budeme moci vytvářet větší tlak na vlády, aby dosáhly většího úspěchu v Riu. Děkuji eh, a dále vystoupí náš starý známý kolega Adamo který eh, působil jako poslanec za GUE a také jako koordinátor v Evropském parlamentu. Máte dvě minuty, prosím. Velice Velice vám děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také velice poděkovat panu předsedovi za úvodní slova. Ukázalo se, že tu zde zazněly pozitivní tóny a já bych chtěl také eh, velice poděkovat svému předřečníkovi, který uvedl jako příklad automobil BMW. Ano, kdy Máme-li používat automobily, k tomu potřebujeme tuto planetu, jinak nebude možné prodávat automobily a jinak bylo také řečeno, že e, e, automobilky dělají reklamu v souvislosti s emisemi CO2. Dobře, ale existují také miliony osob, e, které mají ekonomické problémy a my jsme tedy odkázáni na zahájení rychlejšího rozvoje. Eh, na celém světě zaznamenáváme tyto ekonomické dopady a eh, má to dopady i na životní prostředí. Omezují se ty ambiciozní cíle pro životní prostředí a Eh, zdroje se eh, nyní převádějí eh, do jiných oborů. A s tím mezinárodním balíčkem musíme zahájit obrovskou iniciativu, ekologizaci, odstraňování chudoby a udržitelný vývoj. Je třeba prosazovat tato témata. Ty jsou e, absolutně nutná, je třeba je koordinovat, je třeba učinit na mezinárodní úrovni e, akce schopná opatření a e, bychom to shrnuli v jednotlivých oborech. Je třeba, aby Evropská unie dbala na to, abychom na příštím samitu Euro plus 20 vynak vložili tlak, aby se eh, schválila charta udržitelné ekonomiky eh, s opatřeními na národní úrovni. Tyto cíle a opatření, na kterých je třeba se dohodnout, se potom musí eh, bezprostředně realizovat a zapojit do toho všechny možné subjekty. Podle našeho názoru se zde jedná o Eh, nutnost zajistit velkou podporu těchto opatření, aby bylo možné je eh, dát do souladu eh, s rozvojovými cíly tisíciletí. Je třeba rovněž dbát na to, aby nebyly žádné překážky v cestě. Je třeba schválit takovéto mezinárodní balíčky a dbát na to, aby při e, rozvoji byly v centru pozornosti také humánní aspekty aby v centru pozornosti byly zájmy naší civilizace, abychom zachovali e, sociální soudržnost. Děkuji vám za tento příspěvek a dále vystoupí kolega Vidalgo e, za španělský parlament. Dvě minuty, prosím. Eh, eh, Děkuji moc krát. Eh, jen, jen bych tu chtěl eh, zopakovat myšlenku, že eh, podporujeme většinu návrhu a doporučení Evropského parlamentu i vysoké skupiny OSN. Dnes ráno jsem řekl, že doba ekonomické krize sebou nese určitá rizika, ale také skýtá příležitosti. Teď je čas, kdy můžeme uskutečnit změny v modelech Eh, udržitelné ekonomiky. V případě Španělska víme, eh, co to stojí mít ekonomický systém, který není udržitelný. A domníváme se, že tento model by byl vhodnou příležitostí. A chtěl bych říct, že pokud zelené politiky, eh, jako například recyklování, eh, budou úspěšné, budou podporovat naše bohatství a budou, do, dovolí nám investovat do infrastruktury, jako jsou například železniční linky, Nicméně bych rád poukázal i na to, že udržitelnost má svou cenu. A občané i společnosti to musí pochopit, že za to musí zaplatit. E, obnovitelná energie, e, recyklování, nakládání s odpady, čištění vody, udržování lesů, ekologické a zdravé potraviny, udržování e, ekosystémů, v místech, kde lidé žijí, ve venkovských oblastech a kde musí mít také příjmy, to všechno něco stojí. A samozřejmě e, Evropský parlament e, e, ví, že musí ve svých reformách, ať už se týkají zemědělské politiky nebo něčeho jiného, musí toto zohlednit. Musíme něco udělat eh, také s nátlakem zemědělců, protože eh, zeměděl, zemědělci často nemají prospěch z vysokých cen a my musíme pracovat na tom, abychom narovnávali eh, nerovnosti ale nerovnost panuje jak uvnitř Unie, tak i mimo Unii. Jsou země a regiony, které potřebují solidaritu a zároveň musí pracovat na tom, aby odstraňovali nerovnosti. To tedy musí být naše společná věc všech občanů. Děkuji. Děkuji a nyní kolegyně Antonesku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vyjádřit eh, své potěšení, že se dnes eh, zde setkáváme se kolegy z národních eh, parlamentů. My všichni jsme přeci odpovědní za podporu a předávání signálů národním parlamentům. Již bylo řečeno, že politika udržitelného rozvoje musí být prosazována rozhodněji a musí být dynamičtější. Zatím se postupuje velmi pomalu. Potřebujeme však se angažovat pro udržitelný rozvoj. Potřebujeme také eh, konkrétní cíle a také možnost posuzování, měření a harmonogram prosazování jednotlivých cílů. Samozřejmě, že i ekonomické a sociální aspekty musí být zohledňovány. Růst, ekonomický růst a využití zdrojů musí být odpojeny Eh, také je nutné zohlednit Eh, využívání eh, zdrojů. Zelená ekonomika může vznikat pouze za přispění také soukromých eh, subjektů. Soukromé subjekty se musí zúčastnit udržitelného rozvoje a přitom je nutné také se vyhnout všem podporám, které by byly škodlivé pro zelenou ekonomiku. Zohlednit musíme zemědělství a to eh, také včetně eh, věrohodných opatření, která mm, umožní získat eh, určitou jistotu pro ekonomické subjekty. Zelené aspekty musí být zahrnuty do všech mezinárodních jednání. Inteligentnější financování je nezbytné čili i partnerství PPP je v tomto smyslu důležité. Eh, ekonomické subjekty eh, musí mít možnost přístupu k novým finančním zdrojům. Veškeré regulace mohou být úspěšné pouze, eh, pokud vše bude propojeno také s informačními kampaněmi a vzdělávacími kampaněmi. Já se domnívám, že tak eh, mohou vznikat také sociální multiplikáry. Eh, paní Vale z Spojeného království má nyní slovo. Děkuji moc krát. Chtěla jsem mluvit o zelené ekonomice a o důležitosti zapojení eh, podniků eh, před eh, RIEM. A chtěla bych opravdu apelovat na Evropskou komisi, aby zorganizovala nějakou akci před samotnou konferencí v Riu, kde by se sešly podniky z celé Evropy a dostali příležitost k tomu, abychom jim eh, ukázali příklady eh, agendy eh, zdrojové úspornosti, které Evropa tak prosazuje. Myslím si, že musíme musíme dosáhnout toho porozumění, jak u například BMW i dalších výrobců ze všech evropských zemí. Musíme je přesvědčit o tom, že úspornost zdrojů není jen dobrá pro konkurenceschopnost a pro biznis, ale že je taky dobrá pro planetu. A právě toto, na toto musíme myslet spolu s kolegy z Globu, když musíme, apeluji na tady všechny poslance, aby se, aby se přidali k Globe, abychom se mohli skoordinovat ještě předtím, než začne Rio. Je to skvělá příležitost pro poslance, aby se spojili. Protože potom budeme muset eh, vytvářet zákony Mám tady eh, informace o takzvaném těžkém dešti. Možná si pamatujete na píseň Boba Dylena s názvem Hard Rain. Myslím si, že mnoho mluvíme o vzdělání, ale musíme přitom najít, přís, musíme najít způsob, jak eh, překonat všechna vyjednávání o fiskální politice například. A myslím si, že pokud je nějaký způsob, jak může Evropská unie podpořit projekt Hard Rain, ještě kromě Globe, tak eh, můžeme to udělat tak, že vysvětlíme lidem, o co tady jde, co je v sázce a jak je důležité jednat právě teď. To bych byla velice vděčná. Děkuji. Eh, děkuji, paní Veli. Dalším řečníkem je španělský kolega, pan Aparisi. Dobré odpoledne. Eh, zopakuji tady to, co jsem říkal eh, ráno. My eh, obecně podporujeme návrh usnesení, které nám bylo předloženo. ale také bych rád zdůraznil několik bodů v tom usnesení, o kterých si myslím, že je třeba je zdůraznit a možná objasnit. pokud jde o e, jsou to body e, obnovitelná energie, vodní zdroje a odpad. Vodní zdroje jsou samozřejmě e, důležité a to také z pohledu ničení ekosystému tí, kterým tento rezort velmi trpí. Já si myslím, že to usnesení postrádá nějakou jasnou formulaci ohledně vyhnutí se vyhnutí se například zasolování vod, protože nedostatečně bráníme e, naše pobřežní oblasti, zejména ve, středomořské, ve Středomoří. Tady je důležitá přeshraniční spolupráce e, v oblasti údržby vodních ploch. Evropská unie by měla podporovat opatření, která by Eh, vedla k spolupráci při udržbě vodních ploch, které se nacházejí celé eh, v jedné zemi i eh, ploch přeshraničních. Pokud jde o odpad, tak je jasné, že odpadu musíme produkovat méně. A pokud jde o energetiku, tak samozřejmě máme tu energetickou úspornost a musíme usilovat o o zapojení velice úsporných technologií. Ta, a, a v oblasti odpadu je třeba samozřejmě eh, recyklovat. Ale k tomu je potřeba zavést koncept, který který by byl eh, výkonný. To jsem jenom chtěl říct k formulaci návrhu usnesení. Děkuji. Jako další vystoupí kolegyně Juliet Merkis na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, je hezké, že se tu zase s vámi setkáváme. My jsme již spolu hovořili o summitu eh, v Riu a to je jedno z našich oblíbených témat a také teorie nulových odpadů. Máte prosím nějaké konkrétní návrhy v tom smyslu, eh, čeho chcete v Riu dosáhnout? Toto téma nám leží všem na srdci a když ho hned spojíme eh, s tím, eh, o jakých materiálech jsme jednali v parlamentu, potom do toho bude moci opravdu Evropská unie hovořit. To je velice důležité téma, surovinová strategie Evropské unie eh, náhrady surovin, máme k tomu konkrétní příklady, máme značení potravin a další, další témata, o kterých jsme spolu jednali, jako například eh, zákaz skládek. Je to téma, které se týká celého světa, nakládání s odpady, nakládání se skládkami. Eh, ceny surovin stoupají a <clears throat> my přesto stále ještě eh, vyhazujeme velmi mnoho odpadů. Jak eh, můžeme zabránit eh, odvážení odpadů do zemí třetího světa. Je třeba využít nových technologií pro recyklaci. Já se velice těším na Rio, protože před 20 lety se tam učinilo velmi mnoho, abychom projednávali tato témata a dnes bychom k tomu měli znovu přistoupit. Neměli bychom dovolit, aby summit v Riu vypadal jako jedna z mnoha konferencí, které věnujeme životnímu prostředí. Vím, že musíme hovořit o kvantifikovatelných cílech a někdy je to jenom takové zdáni. Cílem je sejít se, vést konzultace, projevit vnímavost vůči tématům tak jak již zaznělo, globální iniciativa je velice dobrá. Myslím, že k tomu patří všichni. A nyní má slovo zástupce belgického parlamentu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla hovořit eh, o tom, že náš výbor belgického parlamentu se, se znepokojením podíval na koncepci zelené ekonomiky. Domníváme se, že se tím také poněkud oslabuje termín trvalé udržitelnosti a udržitelného vývoje. Já se domnívám, že dosavadní výsledky jsou neuspokojivé. Pane komisaři, vy jste hovořil o odpojení e, využití zdrojů a e, dalšího poskytování e, zdrojů. Myslím si, že to je obtížné především v těch nově vznikajících ekonomikách. Zde se domníváme, že zelená ekonomika by měla fungovat také ve smyslu biodiverzity, ve smyslu ochrany klimatu klimatu a v ochraně z zdrojů surovin, zelená ekonomika, to je pojem mnohem zelenější a pokud tato koncepce bude eh, používána na hospodářství jako takové, pak koncepce udržitelného rozvoje, eh, kterou máme již 20 let, bude oslabena. Chtěla bych zdůraznit dva body, které jsou v našem usnesení. Je to otázka energií. My jsme tedy zdůrazňovali to, že že eh, dochází k určitému napětí ohledně eh, eh, naftařského ropného průmyslu stále více Eh, se eh, tento průmysl pouští do citlivějších oblastí. A v Rio plus 20 eh, by mělo být také řečeno, že v ekologicky citlivých oblastech, jako je Arktida a nebo také rovníkové oblasti, by mělo být upuštěno od těchto postupů. Belgický parlament parlament také eh, přemýšlí o eh, dlouhodobém opouštění atomové jaderné energie. Zde se domníváme, že eh, právě tato jaderná energetika není součástí zelené ekonomiky. Dále opakovaně jsme zdůrazňovali s právu eh, práva na eh, výživu. Je to zpráva Belgičana Skutra, kde se hovoří o významu akro, agroekologických eh, postupů. Jde o podporu venkova a praxe, které jsou e, přijatelné a dostupné všem i malým zemědělcům e, ze strany spotřebitele. To však vyžaduje e, také změnu zvyku. To, co říkal pan komisař zpočátku, myslím, také povede k obtížným přechodným jevům. To si nesmíme skrývat eh, a bude se to týkat především našich zemí. Děkuji. Dále kolega Lukas, španělský parlament. Je to předseda výboru pro životní otázky. Máte dvě minuty. Prosím, abyste dodržovali tento limit, eh, tak aby měli možnost i všichni ostatní klást otázky. Jah, majanduskriis on keskkonnale halb, aga Ano, ekonomická krize, Já se domnívám, že situace je velmi vážná. Eh, bohat, čeští obyvatelé zneužívají eh, prostředky a eh, nechávají eh, leco se vyrábět v jiných zemích a přitom se vyčerpávají přírodní zdroje. Je nutné však si uvědomit problémy těchto postupů. Pan komisař Potočník zná tyto problémy a pracoval na nich již v minulosti v oblasti vzdělávání. Domníváme se, že vzdělávání v ekologické oblasti je podstatná záležitost. Já bych chtěl uvést pouze několik faktů. Estonsko je malá země, tedy relativně malá země a máme určitý plán na využití elektromobilů tak aby bylo možné eh, také pokryté celou zemi určitými eh, body pro nakládku elektromobilů. Eh, elektromobily by eh, tedy mohly jezdit a nebylo by nutné využívat jiná paliva. U nás máme také mnohé lesy a pastviny když eh, jsou eh, lesy však eh, odlesňovány, pak máme celý systém opětného zalesňování. V Estonsku máme také projekt pro životní prostředí a proto Estonsko je zastoupeno tak silnou delegací na tomto setkání. Samozřejmě, že jsme museli přeletět letadlem eh, a nikoli v plachetnicí, ale chceme přispět ke změně světa, aby byl lepší pro životní prostředí. Ano, já se obávám, že eh, nám schází především čas. Děkuji pane Lukasi a nyní zástupkyně Evropského parlamentu paní Romana. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Eh, velice pozorně jsem naslouchala eh, vašemu <clears throat> pozitivnímu poselství a vaší prezentaci. Já se vždy snažím uvažovat pozitivně. A když eh, přemýšlím o Riu, tak se domnívám, že je třeba uh, abychom tam přijali velice silný politický závazek, aby se nám podařilo prosadit přechod k zelené ekonomice. Já se vždy přimlouvám pro za eh, zelenou politiku, protože v době ekonomické krize potřebujeme mnohem více řešení, potřebujeme hnací sílu pro růst a zelená ekonomika je něco jako taková hnací síla a podpoří také vytváření pracovních příležitostí, zelených pracovních příležitostí. A chtěla bych se vás zeptat, domníváte se, že potřebujeme na úrovni Evropské eh, unie strategii pro eh, zelenou ekonomiku, protože zelená ekonomika je důležitým nástrojem k dosažení udržitelného rozvoje a je třeba, abychom si v Riu uvědomili, že ekonomická politika eh, ekonomiky, eh, životního prostředí a eh, sociálních věcí musí jít ruku v ruce, aby se nám podařilo dosáhnout udržitelného rozvoje a zeleného růstu. A proto bych se chtěla zeptat, jsou zde zástupci národních parlamentů a chtěli bychom vyslat jasný signál našim vládám v Evropské unii a také signál Evropské komisi, že není dobré eh, rozmělňovat jednotlivé dimenze i v těchto dobách ekonomické krize Děkuji vám a přeji hodně úspěchů. Doufám, že Rio se stane místem, kde se opravdu uzavře eh, skutečná politická dohoda eh, v souladu s tím motem eh, společnou budoucnost, jakou si přejeme. Děkuji a potom pan Hansen za Dánsko. Mange tak for ordet. Jeg synes, at øh, den overskrift, der er på Rio, Mnohokrát děkuji. Já si myslím, že ten název, který summitu v Riu dala OSN, budoucnost, jakou chceme, je opravdu vhodně zvolený. A stejně tak i pro ten předběžný dokument, protože jasně ukazuje, že e, ti, kteří budou moci něco z budoucnosti udělat, jsou e, právě tady, na tom samitu se svými kolegy z celého světa. Musíme tedy dosáhnout politického rozhodnutí, které povede k nějakým konkrétním cílům. Takže je důležité, abychom se drželi v Evropské unii faktu, že v Riu by neměly být žádné nové procesy, ale závazné cíle Jinak strávíme další léta tím, že budeme říkat, Achil, zase jsme nic nedodrželi. E, Rio je víc než jenom konference o životním prostředí. Je to také konference, kde budeme moci e, dosáhnout e, cílů udržitelného rozvoje, jak říkal pan komisař, sociálních, ekonomických i ekologických a to jedině tak, že pokryjeme všechny politické oblasti. A proto máme povinnost a příležitost to udělat. Problémy tu jsou, to musíme samozřejmě přiznat. A jeden z těch problémů je, že máme mnoho znalostí o situaci na planetě, ale jinak se v posledních letech nic nestalo v oblasti udržitelnosti. A paradox je, že že globální zisky jsou měřeny v dlouhodobém horizontu, zatímco ekonomické zisky jsou měřeny v krátkodobém horizontu. My, jakožto Evropská unie, e, musíme e, indikovat, že chceme e, závazné cíle. Nejde jen o politické procesy. Já souhlasím s prioritami v oblasti rybolovu a udržitelné energetiky, energetické úspornosti a tak dále, ale musíme zajistit, aby to nebyla jen slova, ale abychom opravdu dospěli k nějakým konkrétním cílům. Pak je, pak je to ještě jedna věc, kterou spousta lidí říká. Něco to stojí, musíme zaplatit eh, nějakou cenu. Můžeme se vrátit do let 2005-2006, eh, kdy byla vydána zpráva, která eh, ukázala, že cena neudělání ničeho je vyšší než cena toho, že něco uděláme. A je důležité, abychom neustále měli toto na paměti a aby to i komise měla na paměti, až pojede do RIA. Cena nic nedělání je vyšší než eh, cena jednání a eh, dosažení eh, formulace závazných cílů. A to je budoucnost, jakou chceme. Chceme o ní rozhodovat sami a chceme to tentokrát udělat správně. Děkuji, kolega Nigri z Lucemburska. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Máte pravdu, když hovoříte o společné strategii Evropské unie. Ale já bych přece jenom v tomto rámci chtěl znovu pohovořit o vztahu Evropské unie a ostatních zemí, které se nezúčastnily kyotského protokolu. Půjdeme touto cestou i nadále strategie 3x20 eh, a pružné mechanismy, eh, je to správná cesta? Já se domnívám, že Rio by mělo zapojit všechny eh, subjekty a státy do této problematiky. Dále jste také řekl, že jsou před námi určité cíle, jako je použití obnovitelných energií a zde mám několik otázek především k zemědělsko-potravinářským eh, produktům. Je toto v souladu s novou zemědělskou politikou po roce 2013? Víme, že bude nezbytné po několika eh, desetiletích eh, živit víc jak 9 miliard obyvatel. A poslední otázka se týká také rozvojových zemí. Hovoříme skutečně dostatečně o rozvoji těchto zemí a o snaze využít racionálně obnovitelné zdroje. Mám na mysli takové projekty jako Desertek. Nebylo by vhodnější v Africe rozvíjet eh, solární energii spíše než v Evropě. Děkuji. Děkuji vám. Dále Richard Zebr. Děkuji, pane předsedo. Oh. Pan komisář velice hovořil o zelené ekonomice a já si myslím, že víme, že když toho nedosáhneme, budeme mít jako lidé na tomto eh, světě opravdu problém, ale já se domnívám, že tyto výkony, které nám přinesou ekosystémy, je třeba označit konkrétními cenami. Eh, jakožto ekonom si uvědomíme, že když chceme změnit společnost, takže musíme pracovat s cenovými zelenými signály, protože jinak nastane problematika, že mnoho z těchto zelených projektů, například různé elektrárny a podobně, eh, mohou žít pouze, pokud je budeme následně moci financovat a pokud nezajistíme cenovou spravedlnost, platnost. Bude to tedy internalizace externích nákladů. Potom z dlouhodobého hlediska celý systém fungovat nebude. A otevřeně řečeno mám obavy. Vzpomeňte si na ty velké problémy, které jsme měli s internalizací externích nákladů v dopravě, kde je jasné, když chceme mít dopravu příznivou pro životní prostředí, takže potom máme také eh, méně příznivou pro životní prostředí. 20 eh, let se o tom hovořilo v EU a podařilo se nám nalézt řešení, které jenom spola odpovídá našim záměrům. Děkuji také, že zítra budete mít zásadní projev eh, v naší pracovní skupině věnované vodě, ale máme tu slavný článek 9. Komise předloží tedy eh, ty hlavní směry full cost recovery, jak postupovat, protože je x různých systémů v členských státech, ale nemáme žádnou jasnou jasnou orientaci, jak eh, tyto eh, eh, výkony v vodním hospodářství opravdu fakturovat, protože to by nám pomohlo stanovit řádné ceny. Jinak máme problém, že na mikroúrovni nemáme žádnou úpravu, ale společnost musí nést náklady na té makroúrovni. Děkuji Richardu Zejbrovi a nyní vystoupí Kolega Vasle ze slovinského parlamentu, prosím. Eh, Dobrý den, gospod předsednik. Dobrý den. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, který pochází ze Slovinska, stejně jako eh, já. Eh, gratuluji svým kolegům, že přispěli tolika zajímavými příspěvky během oběda. Chtěl bych ale tu e, ještě předložit stanovisko Slovinska. Slovinsko e, podporuje e, organizaci konference Rio plus 20. Jsme velice rádi, že, bude, že se bude jednat na tak vysoké úrovni a že budou sjednány závazné cíle, které posunou o, dost, o mnoho dále vývoj zelené ekonomiky a přispěje k vymícení chudoby. Slovinsko má zájem na posílení těchto institucí i e, institucionálního rámce. Pro Slovinsko je důležité také e, posílení e, institucí pro životní prostředí. Konference Rio plus 20 musí dosáhnout cílů ve všech oblastech, sociální, ekonomické i ekologické. Slovinsko se o to aktivně snaží a toto úsilí by nemělo být ani v budoucnu eh, zanedbáváno. Eh, dnes ráno jsme slyšeli, alespoň jsem měl takový dojem, že zde v sále panuje velký optimismus a že můžeme eh, čekat, že se všichni eh, sjednotíme a dosáhneme tak eh, závazných cílů. Nicméně mám pocit, pane komisaři, že pan komisař Potočník vyjádřil ve svém referátu nějaké pochyby, určitou skepsi, pokud jde o připravenost ke spolupráci i s ostatními účastníky. Děkuji. Děkuji. Nyní bude mluvit Bas Eichhout. Děkuji, pane předsedo, eh, za eh, tento eh, úvod. Jenom konkrétní otázku k panu komisaři. Po Durbanu se jedna z nejdůležitějších věcí, co se stalo, tak to byla dohoda s málo rozvinutými zeměmi. Co přesně si myslíte, že bychom měli dělat v Riu, abychom navázali na toto spojenectví? Samozřejmě Rio bude navazovat a měli bychom zajistit, aby se aby se této aliance zúčastnili i další země, počínaje eh, Brazílií. V tom je taky Rio eh, zásadní. Ne, netýká se jen zelené ekonomiky, ale také těchto geopolitických eh, aliancí. Mohl byste prosím říct, co si myslíte o tom? A dále je samozřejmě skvělé mluvit o zelené ekonomice, a je skvělé, že všichni souhlasí, že je velice důležitá, ale přitom všichni víme, že zelená ekonomika začíná doma. A jedna z nejjednodušších věcí, kterou můžeme udělat, je změnit způsob zdanění tak, aby byla zdaněna e, zátěž na životní prostředí. Na, er, na evropské úrovni je nyní návrh na zdanění e, energetiky. Abychom zkrátka přesunuli e, tu daňovou zátěž. Je to jakási pouze jakési posunutí pravidel. Je to velice jednoduché. A všichni víme, že v Evropě, když se začne mluvit o zdanění, tak všechny členské státy mají možnost veta. Takže pokud to jediný členský stát zablokuje, tak eh, k tomu nedojde. Jedna země, která by to mohla blokovat, je Lucembursko, takže zvláště se obracím na eh, lucemburské kolegy, kteří to mluvili o zelené ekonomiky. Tak teď eh, máme možnost změnit zdanění tak, aby postihlo zátěž na životní prostředí. A já doufám, že ta, tento jednoduchý krok najde podporu u poslanců všech zemí. Jestli chceme zelenou ekonomiku, začněme zdaňovat snižovat eh, ekologické zatížení v našich všech 27 eh, členských státech. Jinak jsou to všechno jenom eh, žvásty a ani v Riu se nic nezmění, což by byla škoda. Děkuji. Kolego, tím jsme na konci seznamu řečníků a nyní bych chtěl dát příležitost panu komisaři, aby odpověděl na položené otázky a prosím také o shrnutí diskuze. Thank you. Thank you very much. I think it... Velice vám děkuji. Domnívám se, že jsme vedli opravdu povzbudivou a velice dobrou diskuzi. Zareagují na některé otázky, budu ale velice stručný, i když bych rád vysvětlil, jaká byla logika a jak chceme k některým tématům přistupovat. V prvé řadě pan Prikov Malta robustní indikátory jsou součástí naší logiky a my se chceme ubírat tímto směrem. Víme, že tady není jednotný recept pro všechny, to musíme samozřejmě zohlednit, o tom není pochyby na té konferenci. Dále otázka e, propojení e, cíle udržitelného rozvoje e, se tady objevují jako poselství. Jedno z těch poselství je to, že v Brazílii v Riu bychom se měli dohodnout na zahájení eh, procesu, eh, který povede k budoucí udržitelnosti. Na něco takového se těžko říká ne ale my dodáváme k této konstataci, jakožto Evropané, pokud chceme, aby tento proces byl věrohodný, je zapotřeby nutné uzavřít jasné dohody eh, v Riu, protože jinak to budou jenom politická prohlášení, eh, které nebudou eh, dostatečně ujišťující, takže se snažíme Eh, propojit eh, eh, myšlenku SDG, kterou více podporuje několik zúčastněných stran a chceme tedy vyslat to poselství prostřednictvím naší cestovní mapy. Chceme mít jasný základ, abychom podpořili věrohodnost která je tedy spojena s cíly udržitelného rozvoje. Další otázka a myslím, že bych ji měl více vysvětlit, co děláme vůči rozvojovému světu a jak je to propojeno s procesem transformace, v němž se nacházíme. Když se na to podíváte z hlediska, kde se právě nacházíme, domnívám se, že to chápání, že pravděpodobně eh, narazíme, protože eh, jsou k dispozici omezené zdroje, je eh, jasné, ale my se snažíme přesvědčovat o tom, že i ty země, které v současnosti mají větší bohatství, více zdrojů, méně omezití, se mohou dostat do obdobné situace je možné, že se vyvarují tomuto bolestnému procesu transformace, o kterém hovoříme. Eh, hovoříme o vzorech výroby a potřeby a víte, že eh, lidské zvyky se velice těžko mění, takže my eh, jsme možná více tlačeni realizovat změny než ostatní, ale máme-li se k něčemu společně zavázat, to jsou to země, které se mají zavázat k něčemu, což by sami tedy neviděli Eh, oproti těm jejich stroje jsou omezené. To je tedy jasné poselství. Eh, je to stejná záležitost pro nás, pro všechny a je velice důležité, abychom si to uvědomili, že když hovoříme o zelené ekonomice, že hovoříme o eh, stejné záležitosti pro nás, pro všechny. Někteří to chápou lépe, druzí méně. Také jsem slyšel, že je to zpěto z krizí v Evropě. Je to zpěto z krizí v Evropě Evropě jenom tak, že tato myšlenka přežívá. Máme tady mnoho argumentů, ale ještě před vypuknutím krize jsme o tom hovořili. Pokud to chcete spojovat s krizí, pak tu jsou jasné argumenty, které lze snadno použít ve všech těchto zemích. Eh, chcete-li, můžeme se podívat na soukromé eh, zadlužení, eh, když chceme více vydělávat, růst na národní úrovni. Když si přejete větší růst, je třeba být konkurenceschopnější. A odkud brát tu konkurenceschopnost, to o tom musíme hovořit. V Evropě v mnoha oblastech jsme eh, eh, narazili na problém konkurenceschopnosti. Máme dobré eh, systémy vzdělávání, dobré systémy inovací, ale my se opíráme jednu myšlenku a mimochodem podniky to již dělají, jako tam hovořil pan Gebrandy. A e, oni tak postupují, protože e, velice dobře pochopili, že když e, nebudou produkovat své výrobky s tím, že budou využívat méně energii, vody, materiálu, pokud nebudou vyrábět recyklovatelné produkty, tak zmizí z trhu a o to jde i to musíme dnes pochopit. Proto se odvracíme od produktivity práce, kdy e, e, byla pracovní síla levná a vytvářel se systém výroby, kdy jsme již nepotřebovali pracovní sílu pro výrobu, ale vyrábět bez zdrojů možné není nebo příklady z Německa. Skutečnost je taková, že 45 nákladů na výrobek společnosti tvoří stroje a 20 lidská pracovní síla, takže se z toho stává ekonomický imperativ ten tady je a ten prostě nezmizí. To já jsem také zaslechl otázky jako e, zelený růst je v podstatě koncepce rozvojového světa, aby eh, zastavil běžný eh, vzorec růstu. My bychom ale nehovořili o zeleném růstu, kdybychom neměli problémy s hnědým růstem. O tom bychom nehovořili, protože to je v podstatě odpověď. Hnědý růst naráží na své vlastní limity a zelený růst je takovou odpovědí, jak zvažovat věci, které jsme ignorovali v minulosti. Stávají se součástí našeho uvažování při výrobě, abychom dosáhli udržitelného rozvoje, protože jinak opět narazíme na meze. To je zcela jasné. A soukromý sektor, o kterém jste také hovořili, když hovoříme o zelené ekonomice a o zelené udržitelném růstu, tak je jasné, že e, musíme hovořit i o soukromém sektoru. Je potřeba hovořit o e, prostředcích realizace a je to úplně jiná záležitost, než když se hovořilo o oficiální rozvojové pomoci, protože pokud chceme vytvářet tento model zelené ekonomiky, potom e, v prvé řadě je vytvořit důležité podmínky opatření na trhu, podmínky, které eh, podmínky podniky eh, podnicují k investování. To není možné pouhým transferem peněz přes hranice. Eh, pokud se někdo nevěnuje podnikání doma, tak potom nepomůže změna směru. A co se týče vymícení chudoby, jsem přesvědčen o tom, že to umožní jenom, když lidé začnou žít jiným způsobem, když budou žít v demokracii, budou mít k dispozici systémy zdravotnictví, vzdělávání a také jim eh, umožní přístup k vodě, přístup k energiím a to vše, co je eh, přímo zpěto s zachováním ekosystému. Ničení ekosystému žene lidi do chudoby a já e, věřím, že oni e, rozumí e, velice dobře tomu, že proti takovémuto směru musíme společně bojovat. A nyní je na čase, proč vlastně hovoříme o těch pěti oblastech, které jsem prezentoval a asi bych se měl o tom trochu více rozšířit, abyste pochopili, co zatím stojí. Je to obrovské množství myšlenek a pokud se nezaměříme na eh, některé záležitosti, eh, které jsou důležité pro dosažení našich cílů, potom eh, to nepůjde bez systematického postupu. Jak již jsem řekl, v Evropě bude nejlepší se zaměřit na eh, rozpracování cílů v některých oblastech, které jsem označil za životně důležité pilíře. Za prvé je to udržitelná energie pro všechny. Pan Kimun to navrhoval, eh, panel pro udržitelnost to navrhoval. A Eh, to se stalo samozřejmostí. Dále voda. Eh, máme MDG, které hovoří o eh, hygieně a o vodě a také účinné nakládání s vodou. To je nesmírně důležité. Je to na nejnižší úrovni až 80 vody se používá pro zemědělské účely pokud se tím nebudeme zabývat, eh, vzniknou obrovské problémy s rozvojem a s vymícením chudoby. A dále otázka eh, zastavení degradace ekosystému a eh, řízení pozemků. To je velice důležité pro nejchudší země, země Afriky. jak když hovoříme o mořské mořských ekosystémech a oceánech. Opět oceány jsou důležité důležitým prvkem pro všechny, ale e, týká se to také velice zranitelných ostrovů v Tichém oceánu. A když hovoříme o nakládání s odpady, e, nakládání ze zdrojí, o tom, jak se využívá těchto pilířů, které e, jsou nedílnou součástí života budoucnosti. To je nesmírně je důležité, když bychom řešili eh, otázky vody, energií a odpadů, můžete zapomenout na udržitelná města nebo bezpečnost potravin. To bude důležité téma. Jistě, že ano, protože eh, eh, o tom můžeme hovořit v souvislosti se zhoršováním půdy zemědělských podmínek. To jsou důležité aktivity, akce, které se využít, abychom Eh, hovořili o těchto tématech, ale je třeba respektovat ty eh, pilíře domů, který chceme eh, vytvořit, aby se budoval na pevných základech. Je třeba se tedy zaměřit na zdroje a nesměšovat to s různými odvětvími, s jinými aktivitami. To opravdu má smysl yes, about the... Paní Markis se ptala eh, na jeden z cílů, eh, o kterém eh, myslíme, já budu přesný. Nás požádala rada, abychom pracovali na cílech a my pracujeme na cílech ve všech oblastech, včetně nakládání s odpadem. To je také možné navrhnout v RIU. Co se nám zdá velice Eh, atraktivní, tak to je odpad z potravin. To není jenom problém rozvinutých zemí, ale z mnoha různých důvodů i problém rozvojových zemí. Pokud to ale někdo, pokud někdo uvažuje tak, že nemůžeme do roku 2050 eh, nakrmit 9 miliard lidí, tak můžeme. Jenže to plitváme eh, potravinami tolik, eh, že i dnes nemáme, že dnes máme lidi, kteří nemají co jíst. Takže to je velice eh, závažný problém. Nemluví o dalších problémech, eh, jako, je, jako jsou skládky. Zdanění skládek je skvělá věc, já bych byl okamžitě pro, protože myslím si, že by to velmi eh, pomohlo, ale je těžké prodat tento nápad některým zemím. Ale když se dohodneme na politikách, které směřují tímto směrem, my jsme ti, kteří si myslí, že eh, odpad eh, si žádá naši pozornost v Riu. Vzdělání v oblasti životního prostředí, to je úžasné, já se k tomu hlásím, byl bych okamžitě pro. Taky o čem bych se chtěl velice krátce bavit, to je ten fakt, že přístup k zelené eh, ekonomice, eh, otázka zněla, zda ho máme nebo nemáme. Já si myslím, že máme, ano. Úspornost nakládání se zdroji je naše mantra, kterou bychom měli neustále opakovat. Eh, Tam možná neobsahuje tolik té sociální dimenze, ale jinak všechny ingredience, o kterých dnes hovoříme, jsou jejím součást, její součástí. Jestliže chceme zelenou ekonomiku, tak musíme pochopit pár základních věcí. Za prvé, e, neexistuje e, žádná stříbrná kulka, abych tak řekl. Potřebujeme tržní opatření, potřebujeme regulace, stimulace, e, veřejnou podporu pro všechno. To je naprosto zásadní. K tomu potřebujete politickou vizi, bez pochyby. A jakýsi politický drive, politický tah na branku, bez toho se nepohneme. A také naprosto zásadně potřebujeme e, partnerství, partnerství veřejnosti a soukromého sektoru, partnerství přeshraniční. To je další z věcí, které chceme dosáhnout v Riu. Takže ano, jsme pro závazné cíle, už jsem říkal, že máme tu vlastně k dispozici závěry rady Eh, další otázka se týkala eh, vztahu s kyotským protokolem. Já si myslím, že bychom měli pracovat na základě Durbanské dohody. Eh, do té se Evropa zapojila hodně. Biopaliva. Kdykoliv jsou zmíněna eh, biopaliva, tak moje okamžitá odpověď je, že eh, udržitelnost bez nich není možná. Jakákoliv politika, kterou vytvoříme, by měla být eh, taková, že nezničí něco jiného tím, že založí něco nového. To se podle mě vztahuje i na biopaliva. Pokud jde o vývoj v Africe, tak už jsem tady zmiňoval ty podmínky, ta tržní opatření. A konečně, pokud jde o tu skepsi a o geopolitické aliance, o kterých mluvil eh, můj kolega ze Slovinska. Když si představíme, že všichni budou souhlasit Eh, když si myslíte, že všichni budou souhlasit s tím, co tady říkáme, tak se obrovsky pletete. Máme přece úkol, eh, musíme přesvědčit všechny, že jsme upřímní a že eh, je na nás spolech, že tohle není žádná protekcionistická aktivita, kterou se Evropa snaží vnutit ostatním ale že máme lepší pochopení podmínek, ve kterých žijeme, ale na druhou stranu samotná fakta mm, hovoří ve prospěch eh, vývoje a ve prospěch eh, představy, že jsme všichni na stejné lodi. A jestli oni si myslí, že můžou postupovat dále eh, podle logiky, že můžeme dále konzumovat a produkovat tak, jako to děláme teď, tak se ocitnou Eh, v, ve stejných problémech, o jakých jsme tu už dnes několikrát hovořili. Je tedy extrémně důležité, abychom pochopili, že s našimi ambicemi často eh, E, narazíme na e, situace, kdy budeme, moci, kdy budeme muset být velice přesvědčiví. Já jsem byl v Brazílii u jednoho kulatého stolu a čtyři a půl hodiny jsem diskutoval s deseti lidmi a můžu říct, že to pro mě byla velká výzva, že bylo pro mě těžké bránit naše ideje, protože Brazílie není země, která by chápala e, omezenost zdrojů. Je to země se značným množstvím zdrojů. I tam samozřejmě probíhají vážné debaty, ale Jinak eh, v podstatě všech, ve všech zemích jsou tyto ekologické debaty eh, přítomny. Snažím se tady ukázat, že eh, ta vize, za kterou všichni stojíme, není pro ostatní tak zřejmá a dá nám hodně práce ji vysvětlit. Aliance, o které se zmínil Bas, je aliance, na které stojí za to dále pracovat aliance s Afrikou a s malými ostrovními e, zeměmi, to není výsledek Durbanu, ale už e, Nagoji. Možná, že v Durbanu e, byla se situace jaksi vyjasnila. Každopádně teď je to viditelná skutečnost a rozhodně stojí za to ji dále rozvíjet. Bude se konat konference ve Stockholmu v Dubnu a to je podle mě další dobrá příležitost a já, nevyuž- já nevynechám žádnou eh, příležitost, mohu jich, vás, mohu jich vám mnoho jmenovat, eh, při, které, při kterých se snažím eh, navazovat na tyto otázky otázky, jak postupovat společně v Riu. Pokud jde o Globe, tak já si myslím, že je to dobrý nápad. Včera jsem se setkal s předsedou eh, Brazilského výboru pro životní prostředí. Ten mi vysvětlil, jaké jsou jejich cíle a vysvětlil mi také, jak chce, eh, jak chce postupovat. A pro mě eh, z druhé strany světa mě nepřísluší to komentovat, ale každopádně si myslím, že je dobré do tohoto investovat. Děkuji panu. Děkuji vám, pane Potečníku. Jsem si jist, že dnes se celá jasně ukázalo to, že to myslíte vážně. Rio plus 20 musí být úspěšné. Byly předloženy dobré argumenty do diskuze v Riu, ale zcela jistě to nebude Eh, veselá procházka. Nebude to jednoduché. Eh, vidíme to i zde v Evropském parlamentu, ale myslím, že i u vás v národních parlamentech. Když se hovoří o udržitelném Eh, pokroku a předkládají se konkrétní návrhy třeba pro klimatickou politiku, pak prosazování těchto cílů je obtížné. Jsem však přesvědčen o tom, že můžeme jít touto cestou. Máme tři měsíce na to, abychom se připravili a tato dnešní konference byla dobrým eh, základem, dobrým startem pro debatu eh, také na úrovni členských států tak abychom v červnu v Rio de Janeiro ovlivnili dění aby to ovlivnilo eh, běh věcí celého světa. Pokud budeme však pokračovat eh, tak jako doposud, eh, tak to bude stát hodně peněz, protože se nečiní dost. I to bylo dnes několikrát hovořilo. Hovořilo se o internalizaci externích nákladů. I o tom musíme debatovat, ale všechno to bude stát hodně peněz, pokud chceme Eh, provést transformaci hospodářství v udržitelné eh, hospodářství. Dnes dopoledne jsme hovořili také o tom, co se musí udělat proto, aby instituce OSN se zlepšily, eh, obnovily. Eh, v COP meetingsích eh, i jinde jsme viděli, že orgány dosavodní nejsou vždy výhodné. A tak jsem zvědavý na to, zda se nám podaří toto v Riu prosadit téma třeba efektivního využití zdrojů, udržitelné využívání surovin, a účinné využívání. E, to nás bude zajímat i nadále. Uvidíme, zda v Evropském parlamentu a v národních parlamentech toto se podaří prosadit do e, zákonných e, aktů. Eh, musíme ve všech oblastech prosazovat závazné zákonné předpisy. To je někdy obtížné. Já jsem dnes zjistil, že zde máme veliký průsečík mezi politiky v pracujícími eh, v Evropě na úrovni Evropského parlamentu eh, pro životní prostředí a také kolegů z ostatních oblastí. Jedna věc nám stěžuje celkovou debatu debatu. Prožíváme dluhovou krizi, předtím jsme měli eh, finanční krizi a teď eh, prožíváme zadluženost. Ostatní části světa se dívají na Evropu a studují, proč se tomu tak stalo a jak eh, toto vyřešíme. Já si domnívám, že udržitelná ekonomika pomůže eh, překonat tyto problémy. Pak budeme moci eh, také navrhnout eh, řešení pro o něk 9 miliard obyvatel. V roce 2050 bude poptávka po zdrojích třikrát vyšší než dnes. A uvidíme, jak tyto výzvy zvládneme. Mohli bychom ukázat, že v životním prostředí, v hospodářství, v rozvojové politice a klimatické politice budeme příkladnými a Eh, uvidíme, jak eh, se prosadíme v tomto testu. Jednu koncepci již Evropská unie má eh, a to je koncepce toho, že daňová politika ne, ní v rukou Evropské unie, ale členských států. Kolegové a ministři financí si toto chtějí ponechat. Mm, je obtížné prosazovat eh, například daň z finančních eh, transakcí, ani tedy eh, daní jiného typu. Toto je veliká výzva a je to jistě konstrukční chyba této Evropské unie. Toto jsem řekl na závěr našeho setkání, také proto, abychom přemýšleli o tom, jaké nástroje mm, bychom mohli použít na úrovni OSN, ale také na úrovni udržitelného rozvoje v Evropě. Děkuji všem, vážené kolegyně a kolegové z národních parlamentů, že jste vážili tak dlouhou cestu k nám do Bruselu. Pro mne to byla, eh, byl veliký impuls eh, naslouchat příspěvkům z jednotlivých eh, členských států. Je to určité zahájení debaty. Děkuji vám srdečně, přeji vám šťastnou cestu domů a doufám, že konferenci v Riu, kde budeme představovat pouze 27, 27 států z 149 a doufám, že tam budeme schopni prosadit lepší svět. Jde o toto, nejde o míň ani o víc. A v tomto smyslu vám moc krát děkuji a přeji vám vše nejlepší. So, Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat v jednání našeho výboru. Na pořadu jednání máme ještě dva body. A začneme projednávat bod 15. Multirezistentní tuberkulóza v evropském regionu. Má to být výměna názorů se zástupci Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC. A vítám velice srdečně mezi námi zástupce Světové zdravotnické organizace. Za VHO dnes bude hovořit doktor Roberto Bertolini a za ECDC ředitel doktor Spengler. Sál se poněkud vyprázdnil. Ich möchte dann Nejprve bych chtěl dát slovo panu Bertolini, který... Ne, pane Líze, prosím, možná velice stručně. STD Ne přihlásila toto téma a požádala, aby bylo součástí programu. Ona se musela vrátit do, do Nizozemska a já za chvíli musím přejít do jiného výboru. Z pověření STD Lange bych chtěl informovat o tom, že pro ní by byla zejména zajímavá otázka jak se projevila hospodářská krize eh, v souvislosti s tuberkulózou. Je tu nějaká souvislost? Je to téma tedy Eh, odolnost eh, vůči antibiotikům. Já se omlouvám, kolegyně má eh, velký zájem o toto téma, takže bych byl rád, kdybyste na to zareagovali. Děkuji Petr Lízemu a nyní dávám slovo zástupci Světové zdravotnické organizace panu Bertolínimu. Děkuji, pane Grote, velice vám děkuji za pozvání na jednání výboru, že jste mohu vystoupit jménem VHO. Také vás zdravím jménem našeho generálního ředitele. Chtěl bych říci, že jsme velice rádi, že e, spolu s vámi zde můžeme hovořit o Světovém dni tuberkulózy, který bude 28. Eh, března, eh, kdy Robert Koch objevil eh, tuto bakterii. Tuberkulóza je nemoc, která způsobuje 400 tisíc nových případů onemocnění v evropském regionu ročně. A když si vezmeme tedy Eh, jenom eh, celý evropský prostor nad rámec Evropské unie. Eh, týká se to i někdejší sovětský svaz, je to tedy mnohem širší než EU, ale jak už jsem řekl, ročně je to 40 tisíc nových případů a 64 tisíc úmrtí a je tedy nutné zvážit, že na celém světě asi jedna třetina světového obyvatelstva má v sobě tuto bakterii a 10 obyvatelstva onemocní touto chorobou během života. Tuberkulóza je léčitelná nemoc, ale zapotřebí je čas věnovat se pacientům a e, důležité jsou také investice do zdravotnického systému. Je to problém, který trápil lidstvo po celá staletí a přenášel se po, z kontinentu do kontinentu. Cir, cirkuloval eh, po celém světě, jak se cestovalo. A chtěl bych připomenout, že tuberkulóza snižovala výzkum cricket eh, ve 20. století, ještě než byla vůbec eh, používána antibiotika při léčbě. Eh, tato nemoc je velice zpěta a navazují na tu otázku, kterou jste položil se životními podmínkami, s podmínkami výživy, bydlení, s životní úrovní a z těchto důvodů a ještě z dalších důvodů jsme pokládali tuberkulózu za e, problém minulosti, ale to není pravda, není to jenom otázka předchozích generací. Tento problém e, trápí e, mnohé části světa, rovněž Evropu ale co je nutné zvážit, je skutečnost, že tuberkulóza se e, nedotýká každého stejným způsobem v každé zemi. Je to zejména e, nemoc, e, která vzniká z chudoby a dotýká se zejména migrantů a také vězňů. Abyste si udělali představu, až 40 oznamovaných případů v západní Evropě se týká migrantů, zejména v některých zemích, a až 2 procenta vězňů v západní Evropě e, také trápí tuberkulóza. Opět to musíme mít e, na paměti, e, také když si uvědomíme, že se horší ekonomická sociální pobít podmínky v mnoha evropských zemích, protože tyto podmínky se týkají eh, fungování sociálního státu, eh, zneužívání drog, eh, systém pomoci a musíme tedy zohlednit tuto dimenzi, když budeme chtět kontrolovat tuberkulózu v nadcházejících letech. A ukazuje se dnes, se objevují eh, určité eh, eh, problémy, jako v východních zemích poté, co se z v 90. letech zhroutil systém v někdejším Sovětském svazu najednou došlo opět k nárůstu v těchto zemích a s, jsou tu kombinace s jinými eh, typy jako HIV a eh, je to něco jako přírodní experiment, když říkáme, že zhoršení ekonomických a sociálních podmínek je příčinou tuberkulózy, ale máme tu i dobré zprávy. 32 zemí z evropského eh, regionu, většina z nich členy EU, byly úspěšní v potírání výskytu tuberkulózy erozi, snižuje se míra eh, méně než 23 eh, tisíc eh, na obyvatelstvo, ale jsou tu také některé regiony, včetně Evropské unie, ale i v dalších oblastech, které mají 85 tuberkulózy, která se týká všech, eh, to znamená asi 350 tisíc případů každý rok a 97% eh, případů dopadů je právě multiresistentní tuberkulóza v těchto zemích a to je jeden z hlavních problémů, který se objevil v posledních letech. Je to forma tuberkulózy, eh, která je odolná eh, vůči dvěma nejúčnějším antibiotikům a eh, vyžaduje, aby byla započato eh, další eh, eh, velice náročné a méně efektivní léčení. V některých zemích našeho regionu přes 20 tedy nových případů a 70 dříve léčených pacientů vykazuje vlastně multiresistentní tuberkulózu. Pacienti s multiresistentní TB jsou zranitelnější a některé se podařilo úspěšně vyléčit, někteří zemřeli ale mohou eh, infikovat ostatní touto nemocí. Eh, tato eh, nemoc se v evropském regionu rychle šíří. Je to velice vážná záležitost. Dotýká se 15 zemí z 152 na celém světě a ročně asi 80 tisíc 000 se objevuje v regionu. Je to asi více či méně 18 celkového počtu multiresistentní tuberkulózy v celém světě, protože počet eh, případů eh, multiresistentní TB je asi 5 z celkového počtu. Je to tedy více než trojnásobek, jak bychom očekávali eh, vzhledem k výskytu na světě. A kromě toho máme nový alarmující trend a to je takzvaný extrémně multiresistentní tuberkulóza, která eh, postihla eh, 350 jednotlivců a je eh, odolná také vůči eh, lékům eh, té druhé generace, takže je téměř nemožné vylečit tyto případy. Jistě některé možnosti se naleznou, ale ve většině případů vylečení možné není. A tato rezistentní tuberkulóza je velkým problémem na celém světě. Vyžaduje využití další terapie, dalších léků dluhů, eh, dlouhodobou hospitalizace. Má to obrovský dopad na společnost vzhledem k eh, této alarmující eh, skutečnosti byl vytvořen takzvaný konzolidovaný akční plán eh, boje eh, proti tuberkulóze v období 2011 až 2015. Eh, jednalo se v loňském roce jednání Evropského výboru v Baku a byl vytvořen seznam případů multiresistentní tuberkulózy 85%. Já jsem řekl, že některé případy tady vůbec nejsou zjištěny, mnozí eh, zemřou bez eh, přístupu eh, k léčbě a, nebo bez stanovení řádné diagnózy, takže je to 85% a 75% z nich bylo úspěšně léčeno. A tento akční plán, pokud ho uskuteční všechny země, přinese hlavní výsledky. Podařilo se zabránit 250 tisícům nových případů a 30 tisícům ex, případům extrémně rezistentní tuberkulózy. A my jsme vypočetli, eh, jsou to určité eh, předpoklady, protože tyto výpočty nemohou být přesné na dolar nebo euro, že asi 7 miliard eh, dolarů se podaří ušetřit, když budeme investovat 5 miliard. Musíme zohlednit, že bez těchto investic 5 miliard by představovalo celkovou ztrátu. E, ty, e, ty zdroje by představovaly asi 12 e, milionů. A také říkáme, že by to mohlo zachránit 170 tisíc životů. Samozřejmě je těžké kvantifikovat o hodnotu lidského života. Já s tím mám vždy problémy, když provádím takovéto analýzy, ale je třeba to také vzít v potaz. Eh, náš eh, výbor eh, zajišťuje podporu zemím při implementaci tohoto plánu a samozřejmě to souvisí s různými dimenzemi. Je to výzkum, potřebujeme eh, nové eh, léky pro tu extrémně multiresistentní tuberkulózu, ale potřebujeme také pomoc při prevenci a při léčbě. Tou prevenci myslím také adekvátní kontrolu šíření této nemoci. Eh, některé případy v některých zemích se šíří například při Uh, eh, tak je třeba také eh, reagovat na eh, disponibilní prostředky. Je k dispozici globální fond pro malárii a další a tento fond v roce 2011 pravděpodobně nebude až k dispozici až do roku 2014, takže je to velký nedostatek zdrojů. Jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie a Evropská komise by se měly více věnovat této tématice. Nedostatečná léčba, nedostatečná kontrola nemoci může vést eh, eh, k eh, dalším případům extrémně rezistentní tuberkulózy až po tu úroveň, že může vzniknout úplně rezistentní tuberkulóza a to už bude velice vážné. Jak budeme léčit tyto pacienty, to je nutné zvažovat. Abych to zhrnul, dámy a pánové, pánové, chtěl bych zhrnout, eh, jaké metody eh, navrhujeme. Tuberkulóza eh, se netýká jenom rozvojových zemí, jenom části Evropy, týká se všech evropských zemí, jak na východě, tak na západě, přímo i nepřímo, protože dochází k migraci lidí z různých částí světa a ty e, složky obyvatelstva jsou v důsledku socioekonomických e, podmínek nejvíce ohroženy. Za druhé bych chtěla říci, že je to hlavní trend multiresistentní tuberkulóza a může e, se rozšířit, může to trvat několik století a týká se to možnosti budoucí léčby, dále ekonomická krize je určitým rizikem. Je to kontext, který eh, může zvrátit pokrok a může ohrožit, ohrozit možnost kontroly této nemoci. A nakonec eh, potřebujeme eh, prostředky pro prevenci a kontrolu a také ve vztahu vůči sousedním zemím a dalším zemím. Děkuji vám, pane Bertolini, za váš projev a nyní dávám slovo komisi za komisi komisi dnes vystoupí pan Jean Ryan, zástupce ředitele pro veřejné zdraví. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, členové výboru. Před Světovým dnem tuberkulózy bych rád poděkoval výboru Envy za realizaci tohoto setkání. Jak jsme slyšeli od kolegy ze Světové zdravotnické organizace, tuberkulóza je stále v Evropě vážným zdravotním problémem, a to i globálně. Důvody jsou dobře známé. Máme nízkou úspěšnost léčby, šíří se multirezistentní tuberkulóga, Výskyt tuberkulózy je především v chudých komunitách a chybí nám boj prostředky na boj s tuberkulózou. A dále tu máme závažné problémy e, způsobené finanční krizi, krizi v několika členských státech. Komise proto vyvinula politiku a finanční iniciativy na boj proti tuberkulóze a rezistentní tuberkulóze v oblasti výzkumu, e, dozoru, e, prevenci a kontrole a mezinárodní spolupráci. Na poli výzkumu například Evropská unie eh, podporuje 30 eh, rámcových programů na vývoj nových eh, léčebných prostředků a diagnostických nástrojů. Uvolnili jsme přes 125 milionů euro na výzkum tuberkulózy v posledních deseti letech včetně podpory iniciativy pro očkování proti tuberkulóze. Ta byla v roce 2008 zřízena jakožto partnerství soukromého a veřejného sektoru. Také je důležité klinické partnerství EU eh, e s eh, třetími zeměmi, eh, to je také součást programu komise, investovala přes 60 milionů euro na zkoušení nových léků proti tuberkulóze, vakcín a diagnostik v subsaharské Africe. V rámci akčního plánu Evropské unie proti tuberkulóze se Evropský zdravotnický program Eh, snaží zvýšit schopnost členských států eh, bojovat proti tuberkulóze. To se teď týká Evropské 27. Můžu zmínit například eh, projekty testování u marginalizovaných skupin, posílení dohledu nad tuberkulózou v Evropě a zvýšení viditelnosti a povědomí o tuberkulóze u, mezi obyvatelstvem. Úsilí Evropské unie bude dále eh, posíleno eh, iniciativou komise z loňského eh, listopadu k výskytu multiresistentní formy tuberkulózy. V rámci akčního plánu proti mikrobiální rezistenci budeme bojovat proti proti eh, multiresistentní tuberkulóze například vývojem nových efektivních antibiotik, eh, zavedením nových eh, léčiv a zavedením nových diagnostických prostředků. Toto úsilí se neomezuje na EU, podporujeme i rozvojové země v jejich úsilí o zlepšení zdraví občanů a v boji proti závažným chorobám, jako je tuberkulóza. Například od roku 2002 komise uvolnila skoro miliardu euro eh, do globálního fondu na boj proti tuberkulóze a malárii ten zaznamenává značný přínos v boji proti tuberkulóze na celém světě ale také i v některých eh, členských zemích EU, jako je Bulharsko a Rumunsko. Poskytuje 60 mezinárodních prostředků na boj proti této chorobě. Eh, jeho úsilí ve výzkumu, prevenci a eh, kontrole mezinárodní spolupráci je dokladem toho, že komise se potýká s tuberkulózou. Vedle těchto plánů je také důležité podívat se na průřezové ekonomické a sociální faktory související s touto chorobou a zmobilizovat všechny nástroje, které máme k dispozici. Například Zdraví eh, je čím dál více uznáváno jako důležitý faktor pro regionální rozvoj a proto eh, vidíme čím dál více investice do eh, zdravotnictví, propagaci zdravého životního stylu, školení zdravotního personálu. A to vše od roku 2007 spadá do působnosti Fondu soudržnosti. To se samozřejmě netýká tuberkulózy jako takové, ale pomáhá to posilovat národní systémy zdravotnictví a ty jsou potom schopnější potýkat se s takovými nemocemi, jako je například e, tuberkulóza tyto nástroje politiky soudržnosti nové generace e, dále napomáhají e, zlepšení zdravotní situace v celé Evropě a jsou strategické v kontextu ekonomické krize ve většině členských státech a tlačí na nutnost reformy zdravotnictví. Vedle těchto iniciativ proti tuberkulóze e, jsou velice důležité průřezové e, iniciativy. Zdůrazňujeme také důležitost e, úzké spolupráce se zainteresovanými subjekty. V minulých letech jsme posílili účast občanské společnosti a ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací a ECDC eh, komise udělila řadu cen eh, nezávislým organizacím, které se zasloužily o eh, zviditelnění boje proti tuberkulóze. ECDC spolu s komisí organizovali v roce 2010 veřejnou konzultaci e, o následcích e, akčního plánu proti tuberkulóze a v roce 2011 e, komise spustila nový projekt proti tuberkulóze, který měl posílit schopnost občanské společnosti pomoci zranitelným skupinám. Identifikace tuberkulózy je eh, jedním ze styčných modů spolupráce Komise se Světovou zdravotnickou organizací. Na základě této eh, existující spolupráce doufáme, že budeme moci eh, posílit dopad našeho společného úsilí na tuto nemoc, která zjevně nezná hranic. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Rajane. Teď dám slovo řediteli ECDC, panu Sprengerovi. Děkuji eh, za to, že jste mě sem dnes pozvali. Rád bych vám poskytl eh, nezaujatý pohled, dobré zprávy a špatné zprávy, ale když se podíváte na toto téma, tak dobré zprávy se velice špatně hledají. Měli jsme plán eh, na boj proti multiresistentní tuberkulóze a tak dále ve spolupráci s komisí a eh, VHO, ale není to jednoduché. Když se podíváme na posledních pět let, tak jsme nedosáhli ničeho jiného než eh, malého eh, poklesu případů multiresistentní tuberkulózy. To je jediné, čeho jsme dosáhli to mě nenaplňuje příliš optimismem pro příští léta, která budou na rozdíl od těch předchozích plná úsporných opatření a ekonomické krize. Proč jsem pesimistický? Protože pokračující ekonomická krize Evropy znamená dvě věci. Za prvé, e, bude se škrtat v rozpočtu na zdravotnictví a e, za druhé, čím dál více lidí se bude propadat do chudoby. To má obojí e, dopad e, na naši schopnost kontrolovat tuberkulózu, jak tady zmínil e, zástupce Světové zdravotnické organizace. Tuberkulóze se říká nemoc chudých. Málo kdy postihuje střední třídu nebo profesionály. Proto je to pro mnoho evropských občanů neviditelná nemoc, ale přesto v Evropské unii existuje. Loni eh, bylo téměř 74 tisíc případů tuberkulózy ohlášeno v Evropské unii. Z nich eh, téměř 1500 eh, případů byla multiresistentní forma. Lidé s tuberkulózou jsou většinou marginalizovaní, jsou to vězňové, migranti, romové, bezdomovci a vesměs chudí lidé. To jsou skupiny, které jsou nejzranitelnější, nejnáchylnější k tuberkulóze. A jak pokračuje ekonomická krize, tak eh, do těchto zranitelných skupin bude patřit čím dál více Evropanů. Čím dál více lidí bude chudých, bude více bezdomovců, více závislosti na drogách, eh, více alkoholismu, více kriminality. To není příliš optimistický pohled. A to rozšiřuje tu zranitelnou skupinu populace. Po A zároveň prostředky na boj proti tuberkulóze se čím dál hůře hledají. My potřebujeme více prostředků. Proč na tom záleží? Protože tuberkulóza se těžko diagnostikuje a těžko se léčí. A to znamená, že systém léčby je velice náročný na prostředky. Víte, jaké jsou klasické eh, symptomy tuberkulózy? To je horečka, kašel a únava. To, je, to jsou stejné příznaky jako u celé řady dalších nemocí. Jediný způsob, jak se ujistit, že pacient má tuberkulózu, je objednat si laboratorní test. To znamená poslat vzorek od pacienta do laboratoře, která má potřebnou expertizu a potřebné vybavení. Takže už jen diagnostikovat tuberkulózu e, stojí značné zdroje. Jaké jsou symptomy té takzvané multiresistentní tuberkulózy? Úplně stejné jako u normální tuberkulózy. Dá se diagnostikovat e, jen tak, e, že se provedou další testy na vzorku odebraném od pacienta. Diagno, diagnostikovat eh, multiresistentní tuberkulózu si žádá značnou kvalifikaci a dobře financované eh, laboratoře. Je tedy potřeba podporovat síť eh, laboratoří po celé Evropě. My vkládáme značné úsilí do patřičných standardních testů a šíření znalostí potřebných k provádění těch testů. Ale základní personál a vybavení laboratoří platí členské státy. Jestliže členské státy provedou škrty v infrastruktuře na boj proti tuberkulóze, jako jsou laboratoře a jejich personál, tak nebudeme dále moci diagnostikovat tuberkulózu, nemluvě o multiresistentní tuberkulóze. Takže eh, pacienti budou diagnostikováni pozdě a mezi tím budou dále tuberkulózu šířit. Víte, jak dlouho trvá vyléčit případ tuberkulózy? 6 měsíců, jestliže e, máte obyčejnou normální formu tuberkulózy a téměř 2 roky u multirezistentní formy. Léčebný režim je i u normální tuberkulózy velmi složitý. E, berou se první dva měsíce čtyři různé druhy antibiotik a potom dva druhy antibiotik pozbývající čtyři měsíce. A to je poměrně drahé a léčba multiresistentní tuberkulózy si žádá ještě mnohem více léčiv ve všech případech musí léčbu monitorovat eh, školení eh, zdravotníci. Jestliže pacienti eh, neberou prášky tak, jak mají, tak tuberkulóza může vyvinout rezistenci. A může dojít ke vzniku multirezistentní tuberkulózy. Takže jak multirezistentní, tak obyčejná tuberkulóza si žádá zdroje pro laboratoře, léky, eh, školené profesionály, kteří monitorují léčbu a také národní instituty, které monitorují a hodnotí dopady léčby. Je dobré si uvědomit, že eh, když se všechno dělá podle pravidel a eh, když máte multiresistentní tuberkulózu, tak pouze 30 pacientů se po léčbě e, uzdraví. To jsou velice špatné výsledky. A já nemám tu víru v to, že e, členské státy vyčlení v příštích letech dostatečný objem prostředků. Teď mluvím jenom o Evropské unii, nemluvím například o Střední Asii nebo e, dejme tomu o státech, které mají zdrojů méně. Eh, europoslanci a národní poslanci můžou sehrát důležitou eh, úlohu a můžou se zasadit o to, aby tuberkulóza získala tu prioritu, kterou si zaslouží. Myslím si, že data, která poskytujeme my, ECDC a Světová zdravotnická organizace, k tomu napomůže. Zjistí, eh, najdete příslušná data ve svých dokumentech. ECDC ECDC e popisuje, kolik případů bylo rozpoznáno v, v posledních letech v jednotlivých členských státech. Můžete porovnávat výskyty obyčejné a multirezistentní formy v různých státech. Vidíte, že jsou tu e, značné rozdíly. E, incidence je e, počet případů na 100 000 obyvatel. Tady vidíte různé úrovně epidemie v různých zemích. Vidíte, že v Evropská unie má poměrně menší incidenci obou forem tuberkulózy než její sousedí. Vidíte, že 21 členských států e, jsou země s nízkou e, incidencí, s nízkým výskytem, tedy e, hlásí méně než 20 případů na 100 000 obyvatel. Když se podíváte na trend za posledních pět let, tak celková incidence v obyčejné tuberkulózy poklesla. Když se fakt podíváte na trend multiresistentní tuberkulózy, tak eh, ta eh, za posledních pět let eh, víceméně stagnuje, ale musím, můžeme očekávat, že dojde k prudkému nárůstu extrémně rezistentní formy. A, takže ta situace není tak růžová, jak vypadá. Některá města mají uvnitř sebe takové kapsy, kde je vysoká incidence. Takže celkový obraz e, tuberkulózy v různých zemích je celkem dobrý, ale potom jsou e, různé oblasti s vysokým výskytem, e, kde je tuberkulóza vysoká. Například až, až třikrát vyšší je výskyt tuberkulózy v některých částech Paříže, Kodaně, Říma, Londýna a tak dále. V Miláně je to skoro pětkrát vyšší výskyt, než je průměr. E, společným faktorem e, těchto výskytů ve velkých městech je zase chudoba. Ve velkých městech je více bezdomovců, více nově příchozích migrantů a celkem e, více vyčleněných obyvatel. Všichni známe případ New Yorku. Už je to nějaká doba, ale v New Yorku se ukázalo, že když nevěnujeme pozornosti kontrole tuberkulózy, tak budeme později mít té tuberkulózy příliš. Je eh, velice důležité, že pokud zdroje na boj proti tuberkulóze poklesnou, tak první, co se stane, bude velice optimistická, optimistické znamení, protože když nemáte peníze na diagnózu tuberkulózy, tak tuberkulózu nenajdete. To je velice důležité si uvědomit. Musíme eh, dávat pozor na to, abychom tuberkulózu diagnostikovali a poté léčili. A když nemáme peníze, tak uvidíte jenom ten výsledek, že eh, že výsledek bude ze začátku příznivý, ale o to horší bude později. Zvu vás tedy eh, č, eh, zítra do Londýna a v pátek do Barcelony na oslavu nebo organizaci Světového dne tuberkulózy. Další taková akce bude v Rotterdamu a všechny se budou zabývat e, e, tuberkulózou ve městech a ECDC jakožto organizátor by velice uvítala vaši účast a e, vaši podporu. Děkuji. Děkuji panu Sprengerovi za prezentaci. Velice dramaticky vylíčil situaci v této problematice a nyní bych rád předal slovo eh, svým kolegům. První na řadě je eh, paní Anna Rozbach. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych přivítala zástupce Světové zdravotnické organizace, komise i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Jsem velice ráda, že budeme hovořit na toto nesmírně závažné téma. Eh, já si myslím, že je to hrozné, že takováto nemoc je zase na vzestupu a může být potenciálním ohrožením zdraví v celé Evropě a ráda bych položila několik otázek. Když jsem se dívala do vaší prezentace, kde uvádíte celou řadu čísel eh, dlouhodobé náklady na léčbu tuberkulózy ve Spojených státech. Ráda bych věděla, zda víte, kolik stojí členské státy e u léčba multiresistentní tuberkulózy. Další otázka když nebudeme jednat, kolik nás to bude stát. Ráda bych věděla, co je možné učinit a co již bylo učiněno, abychom zabránili objemu šíření té běžné tuberkulózy a šíření multirezistentní tuberkulózy. A pokud je to možné, ráda bych se něco dozvěděla o konkrétních krocích, které byly doposud uskutečněny. A dále má ECDC pocit, že se zdravotní orgány v členských státech věnují tomuto problému? A ještě bych chtěla říci, zda ECDC a členské státy e, využívají osvědčených postupů z jiných zemí nebo organizací, jako je třeba VHO. Děkuji vám. Děkuji Aně Rozbach, dále Linda McEwen a potom Crystal Šaldemos Lindo. Děkuji za příležitost eh, diskutovat na toto téma dnes. Já jsem před několika lety navštívila s nevládními organizacemi Ukrajinu a tam jsme se zabývali výskytem e, tuberkulózy v této části Evropy. Bylo to před pěmi lety a je to šokující, že je tam tolik věznic a nemocnic, kde je tuberkulóza e, po zroucení zdravotnického systému někdejšího sovětského svazu, protože se šířila eh, chudoba a horšil se přístup ke zdravotnickým službám. Mám obavy, protože ti, co se o tom zmiňovali, snižování zdravotnických rozpočtů, také to slýcháme od tom, jaké problémy má řecký zdravotnický systém, nebo v tisku se informuje o zdravotnickém systému a problémech v Portugalsku, kdy lidé mají problémy zaplatit lékaře, problém přístupu eh, k lékům. Myslím, že o tom bychom měli přemýšlet, eh, když eh, hovoříme paušálně o úsporných opatřeních, abychom věděli, co to znamená, to, co to znamená na Ukrajině Eh, takovýto program a potom v 27 členských státech EU. Nevím už, na koho adresovat otázku na komisi nebo ECDC, do jaké míry spolupracujete. Já už nevím, kdo zahájil v loňském roce eh, ten plán, akční plán. Vy jste se zmiňovali o akčním plánu před pěti lety, ale je tu nový akční plán. Ráda bych věděla, jak funguje ten nový akční plán. A co požadujete po členských státech? Vynakládá komise na to prostředky? Chtěla bych vědět, co udělala tedy komise pro program výzkumu, akční program. Já nevím, jestli ten nový program to všechno spojuje, anebo zda všichni eh, pracují jednotlivě a potom ty náklady 12 miliard dolar nebo eury, se domnívám, Eh, jinak kromě toho ne, nic neděláme. Je zapojena komise do toho, financuje tento plán, nebo jak to, eh, financu, jak to funguje s tím financováním. Potom je tu nějaký eh, koordinační mechanismus, nebo se vytvářejí plány s nadějí, že budou financovány. Jak zajistíte, aby se uskutečnil ten plán? Jak se monitoruje? Bylo by já bych chtěla vědět, jestli je pro evropský region nějaký takovýto plán, který je podložen financemi. Děkuji, Lindo. A dalším řečníkem je Kristl Šaldemoze. Your... Děkuji, pane předsedo, a děkuji za přednesené prezentace. Já si myslím, že jsme pochopili, že stojíme před velkou výzvou a měli bychom volat po dalších akcích v této oblasti, ale mám pár otázek je eh, těžké eh, vědět, uvědomit si, co víc máme dělat, než už děláme. Takže bych se chtěla zeptat komise. Zmínil jste spoustu iniciativ, které už probírají v oblasti výzkumu i na dalších polích eh, v evropské, na evropské úrovni. Mohl byste nám dát nějakou předpověď, kdy uvidíme nějaké, nějaký výrazný pokles eh, výskytu tuberkulózy i obyčejné i rezistentní formy. To bych eh, ráda věděla. A chtěla bych se zeptat eh, zástupců Světové zdravotnické organizace i pana Sprengera. Jaká je návratnost investic? Dva roky, tři roky, čtyři roky, anebo deset let? Protože to je pro politiky důležitá otázka. Nicméně děkuji a myslím si, že přinesl jste nám velmi znepokojivé zprávy. Děkuji, Kristl. Dalším řečníkem je pan Danesku. A potom Judith Merkis. Prosím, máte slovo. Světová zdravotnická organizace ukazuje svým akčním plánem, že je tu naléhavá potřeba eh, bojovat s rezistentní tuberkulózou v Evropě. Globální fondy na eh, boj proti tuberkulóze, AIDS a malárii už eh, zaštiťují projekty v Rumunsku na boj proti tuberkulóze. Říkal jste, že Eh, tento globální fond byl nucen pozastavit eh, nové granty od roku 2014. Eh, a to znamená, že země jako Rumunsko pocítí náhle silný pokles financí, který bude opravdu drtivý. Já bych se rád zeptal komisi, jak plenu, jak, jak jak si představuje, že se země bude potýkat s tímto odstavením od fondů? Děkuji. Děkuji. Judith Merkis, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za zajímavé a alarmující zprávy a prezentace. Já jsem šokována, když si uvědomíme, že v mé vlastní zemi je <clears throat> tato eh, nemoc přítomná, že eh, je na vzestupu. Je to zejména nemoc eh, z chudoby a vidíme, že farmaceutický průmysl ještě není příliš dobrý v výzkumu léku, které je potřeba pro právě takovéto nemoci z chudoby. Jak je třeba tedy zajistit, aby se peníze vynakládaly pro něco, kdy nejsou tak eh, návratné. Říkáme, že v současnosti pouze 15 společností se zabývá výzkupem eh, eh, mikrobiotik a to není v globálním eh, měřítku, jak je možné centralizovat farmaceutický průmysl, aby eh, vyvíjel eh, nové léky proti nemocem z chudoby. A chybí nám také statistika, co se týče používání antibiotik a srovnání jsou velice složitá. V některých zemích máme téměř nadměrné využívání antibiotik, zatímco v jiných zemích se předepisují spíše váhavě. Jak to vypadá tedy s tou statistikou, s předepisováním léků a s tou nemocí? Můžeme učinit skutečné srovnání v Evropě z hlediska zvyklostí, eh, jak se předepisují léky? Děkuji paní Merkis a chtěl bych se také zeptat, kdo by chtěl zareagovat jako první na ty otázky. Ano, děkuji. Chtěl bych eh, zareagovat na některé otázky v tom pořadí, jak byly položeny. Za prvé, co se týče nákladů na léčbu multiresistentní tuberkulózy, podle odhadu asi 50 tisíc eur se vynakládá za dva roky na hospitalizované e, pacienty, kteří e, zůstanou tři měsíce v nemocnici, ale to není e, pravda, protože je nutné pacienty hospitalizovat déle. Eh, ta eh, odpověď na léčbu není eh, příliš dobrá, takže to navyšuje náklady až na 200 tisíc eur na léčenou osobu. Je to tedy, jsou to značné náklady a v té prezentaci jsme měli také odhad, že celkové investice ve výši 5 miliard na realizaci akčního plánu přinese přínos 7 miliard a očekáváme náklady 12 miliard. To budou tedy ty to by byly náklady, kdybychom za současných podmínek neučinili nic, ale v tomto ohledu se mohou tedy objevit ještě další důsledky. Vzhledem ke spolupráci s ECDC Myslím, že Mark o tom bude také hovořit, ale já uvedl jenom příklad systému monitorování a dohledu, který jsme vytvořili spolu s ECDC a e, velice efektivně využívá zdrojů a e, můžeme postupovat velice dobře a koordinovaně. Vzhledem k otázce e, která zazněla, která se týká v Eh, jaké jsou vztahy mezi zhroucením eh, hospodářského systému v 90. letech Sovětského svazu a s výskytem nemocí. Já vám potom ukážu tento diagram a ten ukazuje eh, nárůst výskytu spolu se zhroucením zdravotnického systému, celý obecný systém a léky lékaři. To vedlo k vzniku příznivějších podmínek pro šíření této nemoci a já opravdu sdílím vaše obavy, jaké dopady to může mít, když jsou drastické také eh, dopady do sociálního systému, ale neměli bychom zapomínat, kde vznikají ty důsledky a ekonomické náklady. Algoritmy mnohdy nezohledňují ty dlouhodobé dopady takovýchto opatření. A když jste se ptali na akční plán, tak zahrnuje celou eh, řadu oblastí zlepšení diagnózy, eh, molekulární nové techniky se používají pro diagnostické účely a umožní identifikovat případy mnohem rychleji, než jak tomu bylo dříve. Stojí asi 40 eur na test, ale e, to jsou dobře vynaložené peníze, protože to usnadňuje a urychluje opravdu drasticky způsobem e, zjištění nemoci, zkracuje to e, ten čas z dní na hodiny. Teď nemůžeme jít jít do detailu. Později vám mohu ukázat tento plán, kde jsou uvedeny specifické aktivity a my spolupracujeme se zeměmi a s ECDC, abychom zajistili, že se tyto postupy uplatňují. Vyžaduje to prostředky, o tom se také hovořili. A to se mění e, globálně. Máme opravdu problém s některými zeměmi, e, například Rumunsko. To je opravdu závažná otázka, velice závažný problém eh, kdy dosáhnete velkých výsledků a máte pocit, že jste téměř dosáhli cíle, ale někdy ne z jiných důvodů a potom eh, eh, se to zvrátí zase zpátky. Je to negativní fenomen. Dále návratnost investic Mm, to nevyžaduje příliš dlouhé období. Provedli jsme kalkulace, jak už jsme řekli, za období 2011 až 2015. Uskutečňování akčního plánu podle různých aspektů a ta návratnost by mohla být 250 tisíc případů bylo diagnostikováno Eh, předpokládáme, že eh, eh, existuje po té době stanovení diagnózy, tedy 200 tisíc bylo úspěšně vyléčeno, bylo 20 tisíc vyléčeno, 227 tisíc se malo úspěch a takže to bychom měli připisovat akčnímu plánu jako úspěch, protože jak by se věc vyvíjel jinak bez tohoto plánu, to je zcela jasné. Mělo by to velice negativní vývoj. A co jsem to chtěla ještě říci? Děkuji vám, pane Bertolini. A nyní dávám slovo zástupci komise, aby odpověděl na otázky. Prosím, pane Ano, děkuji za tyto otázky. K tomu prvnímu bodu, jestli členské státy berou tuberkulózu vážně, e, mají povinnost brát ji vážně, protože tuberkulóza je e, jedna z nakažlivých nemocí, které jsou upraveny naší legislativou od roku 1988. A tuberkulóza je jedna z nemocí, které se to týká. Není to jediná relevantní nemoc. Slyšeli jsme tady o e, rezistentních e, formách a ty jsou také e, ty jsou také důležité. V pondělí jsme měli schůzi členských států ohledně definicí nozokomiálních eh, chorob a máme celou řadu eh, právních dokumentů, které ukládají členým, členským státům povinnost eh, ohlašovat vypuknutí epidemie tuberkulózy i dalších infekcí, které se můžou rozšířit do dalších členských států. To je první bod. Za druhé, tato legislativa také ukládá členským státům povinnost sbírat a každoročně zasílat eh, na ECDC statistiky. Takže máme srovnatelné statistiky a samozřejmě se je snažíme postupně aktualizovat. Další bod se týkal situace globálního fondu. Komise eh, loni eh, dostala zprávu vysokého panelu, že globální fond musí významně snížit eh, budouc, budoucí rizika a eh, proto komise se eh, zavazuje dodržet slib 300 milionů eur v letech 2011 až 2013, které zašle do eh, globálního fondu, aby nedošlo k nějakému finančnímu šoku eh, v našem systému. V souvislosti s Rumunskem eh, bych chtěl zmínit úlohu politiky soudržnosti ve zdravotnictví v období 2007 až 2013. Pokud je o Rumunsko, máme tu 147 eh, milionů eur eh, k dispozici a tyto peníze jsou k dispozici i na posílení zdravotnictví, což by zase mohlo vést k posílení boje proti tuberkulóze. Pokud jde o Světovou zdravotnickou organizaci, ECDC eh, e a komisi. Komise podepsala dohodu se Světovou zdravotnickou organizací, takzvanou Moskevskou deklaraci, protože byla podepsána v Moskvě, a ta vedla k ustavení cestovních map v celé řadě strategických oblastí. Jedna z nich je e, zdravotnická bezpečnost. E, konají se každoroční schůze se Světovou zdravotnickou organizací, kde se řeší e, cíle a aktivity komise jsou velice úzce svázány Eh, s aktivitami ECDC a VHO. Takovým případem je společný sběr statistik z evropského eh, regionu všech eh, tří organizací, aby tady nedošlo ke zdvojování hlášení. Dále jste se ptali na finanční zdroje, které jsou k dispozici. Rámcový akční plán ECDC Eh, ne, sebou nenese žádné, mm, žádné konkrétní částky, ale samozřejmě komise bude, kontrol, bude podporovat konkrétní aktivity. Už jsem eh, zmínil několik aktivit, které jsou financovány ze zdravotnického programu nebo z výzkumného programu. Máme tady strategický plán na evropské úrovni a do něj potom můžeme začlenit eh, různé programy, které jsou různě financovány. Jde o ten zdravotnický program, také o výzkumný program. Totež se týká sdělení komise z listopadu. Tam taky nebyly zmíněny žádné peníze, ale můžeme použít finance na programy, které už jsou k dispozici. Například vyvíjíme iniciativu pro e, nová antibiotika. A tu doufejme podpoří e, výzkumný program nebo program IMI Tyto strategické dokumenty tedy jaksi stanovují seznam akcí, které je třeba podniknout a e, finance potom mohou být mobilizovány z různých e, zdrojů. Děkuji. Děkuji panu Ryanovi a teď dám slovo panu Sprengerovi z ECDC. Prosím. Ano, velice vám děkuji. V prvé řadě bych chtěl říci, že je to v kompetenci členských států, aby bojovali proti tuberkulóze, ale já jsem navštívil několik zemí, jako Litvu, Rumunsko, další a um, jsem opravdu znepokojen, protože co je v boji proti tuberkulóze nutné, je mít řetěz skutečně fungujícího veřejného zdravotnického systému nejdříve třeba identifikovat případy, stanovit diagnózu a přikročit k léčbě. Například v Litvě 20% případů tuberkulózy eh, je, jsou případy multirezistentní tuberkulózy, takže léčba je nesmírně drahá. A já eh, si nejsem jistý, že v Litvě znají všechny relevantní případy a také jsem navštívil Rumunsko. A jde o otázku, zda eh, tam jsou dostatečné prostředky na úhradu léků pro děti, abych to řekl takto brutálně. To je otázka. Je to opravdu šokující, Eh, zjišťovat, co se nyní děje, všechna ta úsporná opatření. Já doufám, že si země budou moci stále ještě dovolit základní léky. Já nejsem eh, politik, ale to mi opravdu leží na srdci. Rád bych se také vrátil k otázce paní Merkis. To je velice důležité. Je to e, nějaký standardní postup e, testování rezistence. My jsme slyšeli, že se e, objevuje také totálně rezistentní tuberkulóza. Tady není kompletní případ z Indie. Tady není žádný takovýto test. Když máte 12 případů, tak to je jiná situace, takže my jsme pro standardizaci, ne proto, abychom šířili eh, fámy, že se objevuje případ totální rezistence, ale abychom vyvíjeli srovnatelné metody. A myslím, že to v Evropě máme a je zcela jasné, že už jde o alarmující eh, situaci, které je třeba věnovat pozornost. Mě také těší iniciativa eh, vývoje nebo plánu vývoje eh, nových vakcín. To je velice efektivní, mohu to říci, dobře ale je to opravdu velice dobré a vynakládáme velké prostředky na vývoj efektivních vakcín proti tuberkulóze a je možné, že to vyústí ve velice dobrou vakcínu za kolik let? Pět, deset? Dobře. Velice vám děkuji, pane Sprenger. Děkuji vám za eh, účast, děkuji vám všem třem, tedy zástupci komise, Světové zdravotnické organizace a ECDC a nyní přejdeme k dalšímu a poslednímu modu dnešního programu. Eh, deset eh, sekund počkáme. Thank you very much. Good. Okay. So, kommen wir zum letzten Teil. Takže poslední bod na pořadu dnešního jednání ochrana zvířat během přepravy. Eh, předkládáme stanovisko pro výbor pro zemědělství. Naší navrhovatelkou stanoviska je paní Liotard, takže jí dávám slovo. Ano, děkuji vám. Já budu stručná, domnívám se, že máme za sebou dost obtížný, ale zajímavý den, který je již dost dlouhý, takže proto budu stručná. Pro toto stanovisko jsem mohla využít pouze jednu strojovou stránku, takže eh, to je určitě ta iniciační zpráva. Chtěla bych eh, vás vyzvat, aby tento výbor vyslal eh, silný signál komisi v tom smyslu, že přeprava zvířat, živých zvířat, nesmí v Evropě pokračovat tak jako do posud. Eh, je zde mnoho pozměňovacích návrhů ke zprávě Poměry za přepravy živých zvířat jsou stále strašle, strašlivé. Zvířata jsou přehřívána, zraňována eh, a pohoda zvířat není na prvním místě. Hlavní otázkou je rychlá přeprava a zisk této přepravy, což E, musí být ukončeno. Je nutné tedy přísně vystupovat proti nedodržování e, podmínek. E, jednu věc, kterou můžeme převzít a akceptovat, je revize otázky délky přepravy. Maximálně smí přeprava trvat 8 hodin a e, již také byla občanská iniciativa podepsaná milionem občanů. E, bylo to předloženo také parlamentu a i toto musí být zahrnuto do stanoviska. Dále jsem se zmínila o jiných otázkách, jako je kratší přepravní doba pro jateční zvířata, e, což také snižuje riziko onemocnění zvířat, lepší kontrola, lepší spolupráce mezi členskými státy. Více inspekcí by také mělo pozitivní dopad na zvířata a jejich zdraví. Využití nejnovější techniky ve vozidlech eh, pro eh, regulaci eh, vzduchu a vlhkosti. Tyto pozitivní dopady však nesmí vést k tomu, aby se to zneužilo pro prodlužování přepravní doby. Je skutečně nutné dávat pozor na tuto souhru. Dále se domnívám, že porážka blízko eh, chovu a přeprava jatečných eh, půlek může přispět ke zlepšení. Tím se sníží ekologické dopady, ale dobré by bylo především eh, zohlednit vědecké poznatky v této oblasti. Studie byly prováděny EFSO, a ve stávajících nařízeních toto není zohledňováno. Pohoda zvířat by mohla být i tímto způsobem zlepšena. Zmínila jsem také doporučení pro přepravu koní a také ostatních zvířat. Chtěla bych poprosit komisi, aby konečně předložila návrh nařízení, eh, které by eh, nahradilo nařízení z roku 2005. Neustále se zdržuje postup eh, také na základě studia dopadů a myslím si, že nové nařízení by mohlo být mnohem lepší. Děkuji již nyní za veškeré nápady, které budou předloženy. Dan Jorgensen se hlásí. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat zpravodajce. Domnívám se, že je to velice dobrá zpráva. E, souhlasím s tím, mám ještě několik návrhů, jak bychom mohli text ještě zlepšit, ale v prvé řadě jsem samozřejmě velice rád, že jste do toho zapojili zpracovala také návrhy na snížení eh, cestovní délky nebo přepravní doby, eh, protože já jsem s veškerou eh, skromností inicioval kampaň, která má už několik milionů podpisů. A slyšel jsem od kolegů z mnoha zemí dobrou odezvu a i když eh, se využívá internet, není to snadný úkol, je to velice složité a dá se něčeho dosáhnout jenom, když eh, budeme mít masivní podporu. A já se domnívám, že je to signál, že Evropská také obyvatelstvo chce změnit tuto záležitost. Eh, doufám, že získáme většinu v Evropském parlamentu. Dostali jsme většinu pro prohlášení k této otázce. Chtěl bych říci, že máte eh, naprostou pravdu, když eh, říkáte o tom, že se to netýká jenom životních podmínek pro zvířata, ale je to také otázka šíření chorob. Veterináři mě informovali o tom, že kdyby nebyla tak rozsáhlá doprava eh, živých zvířat přes hraniče, tak eh, by se tolik nešířily eh, nebo téměř vůbec by se nešířily choroby, takže je to obrovský problém, který máme a dotýká se to i otázky bezpečnostní potravin. Nevím, jestli jste se o tom zmiňovala, paní zpravodajko, ale když dochází k dopravě zvířat, jsou vystaveni stresu a to také zhoršuje kvalitu masa. Takže se to také eh, dotýká i otázky kvality a bezpečnosti potravin. Když se dopravují zvířata na velké vzdálenosti, dochází k velkým emisím CO2. Uvedu aspoň jedno číslo. Od roku 2005 do současnosti počet eh, prasat, které se dopravovaly přes hranice, se zvýšil o 70%. To byla skutečná exploze eh, v přepravě zvířat, takže Eh, jsou zde uvedeny velice dobré argumenty na podporu této věci. Když se podíváme, eh, jak k této otázce přistupovala v uplynulých sedmi letech komise, taky. je to ostuda. Pan eh, komisař Kupriano byl za posledním legislativním období zodpovědný za tuto otázku a řekl, že ví, že nejsme spokojeni s tímto řešením, ale že k konci působení komise bude předložen nový návrh. To bylo před sedmi lety. Samozřejmě to neučinil eh, komisařka Vasilio nahradila a ta se zúčastnila eh, slyšení v parlamentu. Já jsem se jí osobně zeptala, eh, zda s tím přijde. Odpověděla, že ano, ale nic se nestalo. Dva komisaři nám to přislíbili a nic neučinili, takže já se opravdu eh, domnívám, že je to ostudné, ale na druhé straně došlo k takovému protahování, že jsme mohli vyargumentovat svou záležitost a já jsem si my bychom, jist, že před sedmi lety bychom nezískali takovou většinu, ale nyní ano, takže uvidíme, co můžeme učinit. Děkuji a nyní za ALDE vystoupí pan kolega Andreas Enoni. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím zcela s tím, co bylo řečeno eh, navrhovatelkou a souhlasím také s tím, co říkal kolega Jorgensen. Ke zprávě komise ohledně nařízení o pohodě zvířat během přepravy. Musím říci, že tam je celá řada nedostatků. Chci především upozornit na to, že dokument komise hovoří o takových podmínkách, které se nám zdají být nedostatečné. Schází však také dostatek údajů o přepravě králíků výrobků eh, krůt, eh, sále a eh, kuřátek. EFSA se zmínila o tom, že toto nařízení neodpovídá posledním vědeckým poznatkům. Týká se to především přepravy a délce e, přepravy e, u e, drůbeže. Zde jsou určité problémy co do velikosti kleců, dostatku prostorů a ohledně králíku je to pak délka přepravy. Nařízení však nemá být změněno. Bylo však zmíněno, že je nezbytné aplikovat nařízení rychle. Takže problém kontroly se objevuje také. Co se týče kontroly, veterinární orgán eh, vždy eh, eh, upozorňoval na určité nesrovnalosti, to se týče především rejstříků, vozidel, která nejsou vhodná a také přepravní doby. Je zde tedy celá řada problémů, které byly zjištěny a Navrhovatelka navrhuje, aby eh, přepravní doba byla krácena. Evropský parlament eh, chce upozornit na to, že 15. Eh, 3 třetí bylo odsouhlaseno doporučení parlamentu veškeré činnosti pana Jorgensena rovněž vedly k upozornění občanských organizací a vlád na tyto problémy. 32 přeprav je příliš dlouhých. Toto bylo sděleno a tyto přepravní doby by měly být snižovány. Vedlo by to také k finančním úsporám. Komise vždy v tabulce 5 uvádí náklady, které byly vypočítány pro modernizaci vozidel. NASA a tyto eh, obnášejí 2080 euro. Eh, pokud eh, by se postupovalo jinak, pak by tato modernizace nebyla nutná. Kontroly by mohly být prováděny přímo. Já jsem vegetarián, ale Náš kolega se již zmínil o tom, že kratší přepravní doba by zlepšila bezpečnost potravin a také kvalitu a chuť eh, masa. Budeme-li předpokládat, že pouze pět inspektorů pracuje v veterinárních orgánech, kteří mohou kontrolovat dodržování eh, pravidel, pak to také znamená, že zkrácení přepravní doby by vyhovovalo eh, četnosti kontrol a jejich zjednodušení. Komise zcela jistě na základě zpráv a vědeckých poznatků eh, a také na základě tlaku Evropského parlamentu a evropských občanů eh, měla postupovat tak, aby přepravní doba se zkrátila. Děkuji za EKR paní Gerling. Thank you, Chairman. Well, it... Děkuji, pane předsedo. Já chci jen říct pár věcí. Moc krát děkuji zpravodajce, která eh, nám ukázala, jak se dělá zpráva krátká, ale výstižná. Mohla by pořádat semináře pro některé naše kolegy takže e, odolám pokušení příliš ji pozměňovat, ale rozšířila bych ji o několik bodů. Zejména pokud jde o e, koně, což je takový můj koníček, tak e, k těm bych chtěla podat pár pozměňovacích návrhů. Myslím si také, že musíme vést vážnou debatu o udržitelnosti převozu zvířat na jatka na velké vzdálenosti pokud jde o dostupnost eh, jatek, geografická distribuce, eh, pravidla, eh, která musí jatka dodržovat. Například nedávno jsem viděla mobilní jatka v a mluvíme tady tedy o zvířatech, která jsou přepravovány kromě dlouhé cesty autem ještě dvě až tři hodiny eh, po moři na eh, ostrovy. Já bych tedy ráda viděla nějaký dopad této zprávy. A pokud jde o kampaň, tak bych eh, ráda pogratulovala Danovi, moc mu děkuji a mluvit s kolegy a přesvědčovat je, aby se přidali k této kampani. Samozřejmě eh, ne, nevidíte nikdy jiného dopravce než takového, který eh, velice přísně dodržuje pravidla. Víme, že ne vždy tomu tak bývá. Myslím si, že parlament by měl na tuto kampaň e, odpovědět ještě mnohem e, pádněji. Někteří kolegové e, to nevzali tak příliš doslova. Děkuji tedy za tu kampaň za 8 hodin a já se těším na další diskuze a těším se na další příležitosti. Děkuji, paní Gerling. A poslední řečník je eh, pan Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla velice... Eso que nos ha hecho. Indudablemente... Já bych chtěla velice poděkovat paní zpravodajce za velice precizní e, zprávu, kterou vytvořila. Když se ptáme občanů, zda jsou pro dobré životní podmínky zvířat a jejich ochranu, tak všichni jistě jednomyslně řeknou ano. A potom se to týká také teplot při přepravě, vlhkosti, eh, potom eh, vybavení vozidel a podobně, to je ve prospěch zvířat i lidí a čím kratší eh, přeprava, tím lépe když tedy eh, se rozhodnete pro lev trávný let, kde nemáte dostatečný prostor pro nohy a sedíte tam eh, mnoho hodin, eh, tak eh, to není příjemné a to je jasné, že je třeba dosáhnout zlepšení pro zvířata. Mě ale zajímá toto téma v zvláštním kontextu. My máme velice přísnou legislativu pro zvířata a s přijetím tohoto nařízení jsou e, jsou o 20% navýšené náklady na přepravu zvířat. Přepravní podmínky hrají větší roli než vlastní délka. Tady zde z části zaznělo až na některé výjimky komise. Co se týče změny tohoto nařízení, my vidíme, že dochází k zhoršení konkurenceschopnosti šlechtitelských podniků oproti třetím zemím. A když hovoříme s ochranáři e, zvířat, tak musíme tedy rozlišovat e, mezi podniky, kde je chov zvířat a mezi jatečními e, podniky a inspekce musí rozlišovat mezi zvířaty, které jsou určeny pro přepravu. A mnoho chovních a zemědělských podniků se proto usazuje mimo území Evropské unie aby své produkty dovážely do Evropské unie, aby mohli obcházet tyto předpisy. Měli bychom zohlednit tedy i tento kontext a nalézt nějaké dobré řešení pro zvířata, ale i pro sektor hospodářství. Dobře, dám slovo komisi a komise nám snad může vysvětlit, proč několikrát porušila svůj slib a nepředložila žádný návrh parlamentu. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Bohužel však eh, nebudu moci přinést žádné dobré zprávy. Jistě znáte eh, stanovisko komise. Eh, je však nezbytné znovu diskutovat o pravidlech nařízení o přepravě zvířat. Co se týče přepravy, je to otázka, o které se debatuje velmi dlouho. Já pracuji v komisi 12 let a vždy znovu se žádalo zkrátit přepravní dobu. Již při poslední debatě eh, se ukázalo, že žádná vědecká debata nebyla vedena o té délce 8 hodin. Eh, domnívám se, že to, co bylo řečeno na posledním místě, je mnohem korektnější. Vědci se domnívají, že není tak důležitá doba přepravy, ale podmínky přepravy. Spíše se tedy domnívám, že pokud bychom chtěli eh, vyjít tedy ze vědeckých poznatků, tak eh, bychom se měli podívat na zvířata jako celek. Právě proto komise postupuje tak, že nařízení stanovuje nejrůznější podmínky pro přepravu. Není tam jenom délka přepravy, je tam prostor, vozidlo, eh, podmínko Eh, podmínka schopnosti eh, zvířat eh, pro přepravu. Čili nejenom délka přepravy je důležitá, i když ta má svůj význam. Pokud ta přeprava je kritická, Tedy pokud tam je více rizikových faktorů pro zdraví zvířat a tato rizika stoupají s délkou přepravy, je však nutné také udělat rozdíl mezi přepravou, která je delší než 8 hodin a která je kratší než 8 hodin. Ale zbytek podmínek je věcí, která může být upravena. Je se také otázka vzdělání vzdělání řidičů eh, takovýchto vozidel. A to je možná důležitější než technické podmínky, protože eh, řidič musí eh, umět zavládnout nejrůznější podmínky i vzhledem k délce přepravy. Závěrem tedy chci říci, že komise se domnívá, že realizace stávajících pravidel je základní a proto jednotlivé aktivity popsané ve zprávě jsou tak významné a stěžení. Máme pět nebo šest inspektorů, ale tito inspektoři nemají kontrolovat přepravu jako takovou. Toto se poněkud směšuje. Těch je pět nebo šest inspektorů, Eh, pokud by měli tedy kontrolovat přepravu v Evropě, tak by to bylo směšně málo. Eh, tito inspektoři mají kontrolovat vhodný systém v jednotlivých členských státech. Eh, v auditu je také prezentován celkový přehled o jednotlivých opatřeních, kdy je nutné informovat, kontrolovat, učinit nějakou aktivitu. Ale především jsou zde eh, vyzývány členské státy, aby byly v této oblasti aktivní. Komise samozřejmě využije všech prostředků, které má k dispozici, eh, nejenom tedy ve smyslu určitých eh, sankcí, ale také ve smyslu možnosti diskutovat o určitých otázkách rozšíření technických praktických eh, znalostí a také osvědčených eh, praxí. Zde můžeme také vypracovat určité základní pokyny, na, které by mohly zlepšit eh, situaci. Komise nedávno publikovala svou strategii o pohodě zvířat. Zde se hovořilo o celém systému podpor a je zde také prezentována taková celková vize o jednotlivých kompetentních eh, subjektech a jejich činnosti. Čili na tom komise pracuje, je to tedy taková dlouhodobější záležitost, komplexnější záležitost, která nepovede k okamžitým výsledkům. Domníváme se však, že toto je produktivnější postup než nový eh, předpis. Děkuji za váš příspěvek. Dám ještě jednou slovo navrhovatelce, aby se k tomu vyjádřila. Ano, Především bych chtěla poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Sledovala jsem vše velmi pozorně a děkuji za doplnění, děkuji také za pozměňovací návrhy ke koním a jiným zvířatům. Chtěla bych však reagovat na poznámky komise. Řekla bych, že se nebudu vyjadřovat a že to bude stačí, ale musím říci, že sedm let vlastně neděláte nic. Eh, tou revizí nařízení jenom pokračujete v tom, eh, co bylo dříve. Eh, hovoříte pouze o délce přepravy, ale velká většina evropských občanů chce Eh, změnu a více jak polovina eh, zástupců eh, parlamentů toto také tvrdí. Takže to je silný signál a komise by měla tedy na to reagovat. Nejde tedy jenom o zkrácení přepravní doby, ale také o to, že celé nařízení je vlastně již zastaralé nezohledňuje ani e, poslední vědecké poznatky v této oblasti. Tyto poznatky o zdraví zvířat existuje. Existuje také příslušná agentura, která zveřejňuje své dlouhé zprávy, což je jistě dostačující pro to, aby e, toto nařízení bylo obnoveno. Já se domnívám, že to, co jste nám řekl, je spíše eh, skandální. Děkuji ještě Dan Jorgensen. Já souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka. Eh, ještě bych chtěl jenom dodat, že některé problémy, které máme s implementací, by se daly vyřešit, kdyby byla legislativa jednodušší. Eh, velice těžké kontrolovat je, je mimo jiné proto, máme spoustu že máme spoustu pravidel pro to, jak se mají vykládat a nakládat zvířata, jak dlouho tam mají zůstat a tak dále. Kdybychom jednoduše zkrátili eh, cestovní dobu, bylo by mnohem jednodušší kontrolovat eh, její dodržování a implementovat. Já nechci eh, zabíhat do všech technických argumentů, které komise předložila, i když si myslím, že bych mohl uvést protiargumenty. argumenty v podstatě na všechny z nich. Když komise říká, že nemáme vědecké důkazy, že přeprava je příliš dlouhá, tak to je eh, jednoduše, já, já, mě z toho zůstává rozum stát. Já jsem mluvil se spoustou lidí, kteří s tím mají co dočinění a všichni říkají, že to je problém. Pokládám ty komisi otázku, protože dva komisaři prohlásili, a rád najdu přepisy jejich výroků, možná to existuje i na videu. Komisaři eh, prohlásili, že chtějí revizi legislativy. Moje otázka na komisi tedy zní, co se změnilo, že eh, najednou si nemyslíte, že revize je nutná. Děkuji, kolego Jörgentene. Tím se dostáváme ke závěru diskuze a musím říci, že to bylo zajímavé, co nám dnes komise řekla. A zatím jsem se tolik nestaral o ochranu zvířat, ale od dneška po vaší přednášce to učiním. Ti, kteří sbírali, nazbírali milion podpisů. Ano, můžete se smát, ale mně se to nezdá tak eh, směšné. Ti, kteří nazbírali milion podpisů, ty rád pozvu, eh, aby předložili iniciativu na evropské úrovni, aby byli pozváni eh, sem do Evropského parlamentu, aby se vy jim musel odpovídat na jejich otázky. Vše, co budu moci pro to udělat, eh, také udělám. Byla vám ještě položena otázka a prosím o její zodpovězení. Co se týče závazků předcházejících komisařů, eh, tady si na to nespomínám přesně, ale možná, že to bylo nějaké nedorozumění. Eh, komisař má určitou roli být kompetentní ve své oblasti. Samozřejmě, že také mohou však probíhat další postupy. Eh, komisař může mít dobrou vůli něco prosazovat, ale eh, pak vše probíhá eh, také jinak. Jsou však i jiné aspekty, které jsou zohledněny v komisi, mimo jiné jiné také to, co jste říkali vy sami. To znamená, že eh, v dohodovacím řízení eh, se může však dojít k jiným výsledkům, než eh, jak to komisař přislíbil. Tedy jde se jinou cestou než cestou návrhem legislativního aktu a jde se třeba cestou revize stávajících pravidel. Děkuji, skutečně jsem motivován starat, postarat se o tuto záležitost. Uvidíme se brzy, abychom pohovořili o tomto tématu. Děkuji vám moc krát, přerušuji zasedání a zítra se uvidíme od 10 hodin, abychom pokračovali v zasedání tohoto výboru. Děkuji.